Uh, Dámy a pánové, dobré ráno, prosím, posaďte se. I'm going to have to, you know, we're going to have to be in order to do eh, Fakt je, že budeme potřebovat kvórum na některé body na pořadu jednání, ale prozatím začneme alespoň se sděleními předsedkyně. Eh, pro ty z vás, kteří tu nebyli, Vítala jsem nové poslance z Chorvatska, to bylo na konci rozpravy o monetárním dialogu, kdy tu oba byli. Po příchodu dvou nových poslanců poslal sekretariát aktualizovaný lingvistický profil našeho výboru administrativě. K této věci už jsem provedla sdělení několikrát, ale e, v rámci připomenutí připomínám, že kodex chování o multilingualismu je sada pravidel řídících e, tlumočnické a překladatelské služby v Evropském parlamentu. Jeden z požadavků na výbor je, aby tento sepsal a aktualizoval během volebního období seznam e, profil tlumočených jazyků na základě skutečných e, potřeb členů výboru a tuto činnost provádí sekretariát. Tento profil zohledňuje jak řádné tak na, členy, tak náhradníky a e, řeší se pro případy e, místností s, dva, s 6, 12, 16, 18 a 20 tlumočnickými kabinami. Vzhledem k rotujícímu systému přidělování e, místností používáme různé místnosti a tím pádem někdy některé jazyky nemohou být k dispozici. Za to se omlouváme a spoléháme na pochopení Eh, poslanců v tom smyslu, že není možné každý výborový sál vybavit eh, po každé 23 tlumočnickými kabinami. Takže toto je to oznámení. Omlouváme se za nepříjemnosti, nicméně snažíme se situaci vždy maximalizovat. Eh, změny rozpočtu a prodloužení lhůt pro podávání pozměňovacích návrhů na základě návrhu k Eh, rozpočtu na rok 2014 bude velmi záhy otevřen zvláštní program pro podávání pozměňovacích návrhů CIBO. Je nutno zdůraznit, že v rámci pozměňovacích návrhů musíte uvést finální částky pro jednotlivé rozpočtové řádky a ne rozdíly. Ty spočítá systém sám. Je to zejména důležité, protože zatím, eh, respektive k 5. červenci nebylo k dispozici stanovisko rady. Termín pro pozměňovací návrhy je stejný jako termín pro pozměňovací návrhy pro stanovisko, tedy 18. července. Pakliže tedy e, máte jakékoliv dotazy, ptejte se. Sekretariátu, prosím. Konzultace Econ o vylepšení soudržnosti finančních služeb a jejich legislativy v EU e, proběhla na konci června 2013. Obdrželi jsme 86 odpovědí a jsou k dispozici na našich stránkách. Výbor Econ děkuje všem, kteří se tohoto průzkumu účastnili. Odpovědi momentálně analyzujeme, snažíme se vypracovat co nejlepší postup v otázkách zde zmíněných. K trialogu MIFID První trialog proběhl 4. července. Ustanovení eh, o struktuře trhu a korporátním řízení byly na pořadu jednání a eh, byl schválen eh, rozsáhlý program dalších třístranných jednání společně s technickými jednáními, která začnou již v létě. Příští třístranné jednání je naplánováno na 4. září. Okay. Oh. Right, uh, we just, just, uh, seem... Ano, eh, právě jsme si ověřili otázky bodu 7. Eh, zde probíhá rekonzultační fáze v rámci výboru. výboru. Eh, jedná se o, eh, o nařízení o statistickém rám, rámci podle článku 70 jednacího řádu, to je tedy zpráva eh, Edwarda Siklunia a bylo to převzato Liemem Gokem. 26. června bylo dosaženo kompromisu eh, v rámci následných třístranných jednání a písemný postup byl uzavřen k těm statistikám, tedy evropské statistiky, ještě za irského předsednictví. Nyní tedy bych ráda provedla podle článku 70 opětovnou konzultaci ve výboru ve věci toho, zda je zde někdo, kdo se k tomuto chce nějak vyjádřit. Já jsem upřímně výsledkem byla um, uspokojena. Nedosáhli jsme všeho, čeho jsme chtěli dosáhnout, ale významným způsobem jsme se posunuli dále. Pokud nejsou námitky, předložíme to k hlasování v plénu, pravděpodobně v říjnu letošního roku. Dále opětovná konzultace ve výboru o e, na, nařízení o, o manipulaci s trhem, tedy obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem v závorce zneužívání trhu. I zde jsme dosáhli uspokojivého výsledku eh, třístranných jednání. Spravodajka byla Arlín a já jí stručně dávám slovo. Děkuji. Neřeknu toho eh, mnoho, chci pouze poděkovat stínovým zpravodajům za skvěle odvedenou práci na toto téma a za to, že eh, v těch tématech měli přehled, témata to byla velmi komplikovaná a děkuji za Sharon za předsedání jednáním a děkuji také sekretariátu jak tedy sekretariátu skupiny, tak všem zaměstnancům parlamentu i zaměstnancům z komise. I díky nim byla tato dohoda nakonec možná. Takže vlastně jsem chtěla říct jenom děkuji vám. Děkujeme, Arlín. Děkujeme za efektivnost v jednáních, na třístranných jednáních. Takže formálně můžeme tuto opětovnou konsultaci ve výboru provést. Na základě výsledku třístranných jednání bude toto téma předloženo k jednání v plénu. Námitky nevidím, takže to tak uděláme a půjde to do pléna. Tak a teď máme zde 26 lidí v, v sále. Okay. Okay. I think, I think we may have to have... Eh, dobrá, tak vypadá to, že asi eh, budeme potřebovat kartičky, ale uvidíme. Tak, každopádně. Teď jde o to, jestli se shodneme nebo ne na tom zahájení třístranných jednání. a musíme hlasovat o rozhodnutí o zahájení jednání s radou na základě přijatého textu z pléna z minulého týdne, který byl rozeslán sekretariátem všem poslancům. Bude tam běžný jednací tým, předseda, zpravodaj, stínový zpravodajové. Toto rozhodnutí, založené na článku 72 jednacího řádu, musí být přijato většinou Eh, všech poslanců výboru Ekon. Eh, jak už jsem řekla, včera je nás teď 50, s tím, že si tady už započítáme chorvatské kolegy a tím pádem potřebujeme 26 hlasů pro. Eh, je to tedy skutečně takto na hlasování podle nových pravidel. Takže prosím, kdo je pro tento mandát? Okay. Anybody? Je někdo proti? Zdržel se někdo? Ne. Takže to je 29 pro, 30 pro. A nula proti každopádně, takže děkujeme mnohokrát. Jednání budou zahájena Já se omlouvám, je to trošku složité. Teď tedy bod 17 na pořadu jednání, což je můj návrh stanoviska týkající se převodu legislativních pravomocí a kontroly výkonu prováděcích pravomocí komisí ze strany členských států. V zásadě jsem předložila návrhy na základě zkušeností, které máme zde ve výboru při jednání o těchto věcech. Já se omlouvám, chápu, že to je obtížné takto skákat. Continue when it's quiet. Ale pokračovat budu, až eh, se stišíte. Nezlobte se, já bych se chtěla alespoň sebe slyšet, až budu mluvit. Tak, eh, za prvé, eh, říkáme, že v oblasti nařízení, nařízení o finančních službách máme dodatečné formáty o regulačních technických standardech a chceme mít regulační technické standardy spíše než aktiv přenesené pravomoci do té míry, do jaké to bude možné. To už jsme se shodli v, eh, v případě Omnibusu 1. Jsme přesvědčeni, že takto lze postupovat nejlépe a zároveň se chceme ujistit, že komise bude získávat příslušné technické poradenství od národních agentur eh, v případě těch technických aktů. Dále zdůrazňujeme, že kolegislátoři musí jasně definovat rámec pro jakékoliv delegování v eh, textu na hlavní úrovni, zejména v oblasti volby politiky. Eh, máme zkušenosti například z EAFMD, že nás vytlačili z určitých důležitých rozhodovacích akcí, bylo to předáno do aktů v přenesené pravomoci, všechno to dostala ESMA a tím pádem, když už řešíme text na první úrovni, v oblasti, kde máme nějakou preferenční politiku, musí být tyto preference zakotveny už v tom textu jako takovém. A je to, myslím, něco, co bychom měli dělat zcela rutině. Měli bychom si to ohlídat. Eh, další problém, se kterým se setkáváme, je harmonogram. Často, když něco eh, dostaneme z komise, nedořeší se to až eh, k té finální hlasovací fázi tak rychle, jak by si komise byla asi přála a nemáme vlastně ani jasnou vizi, jaký je harmonogram pro aktiv přenesené pravomoci a RTS. Tím pádem bych ráda navrhla, že bychom tento harmonogram měli mít vždy k dispozici. Například v tomto případě máme harmonogram, eh, který je hodně nabitý, eh, zejména v tom smyslu, že se to všechno bude odehrávat vlastně eh, v době, kdy tu nikdo nebude během voleb. Příští rok je to ten balíček CRD4. Takže to taky budeme muset nějakým způsobem začít řešit. Dále je potřeba zajistit plnou transparentnost eh, při konzultacích eh, eh, zúčastněných stran ve všech ohledech souvisejících s tímto tématem. A konec konců i na konci toho seznamu mých doporučení mám určité komentáře k té skupině zúčastněných stran jako takové tom smyslu, že je potřeba zajistit dostatek času na definování této skupiny tak, aby tam mohly být zúčastněny v této skupině všechny, všichni relevantní aktéři. To asi nesouvisí přímo explicitně s aktiv přenesené pravomoci, ale vzhledem k tomu, že tato skupina vydává stanovisko k aktům přenesené pravomoci, je potřeba jejich názor zohlednit řádným způsobem. Dále jsem zde také začlenila komentáře o interpretaci rámcové dohody komise, komisí, eh, což jak si stěžuje odborníkům parlamentu účastnice relevantních zasedání expertních skupin. Situace zdá se být i takovou, že teoreticky Eh, se od nás chce dopis, eh, kde jakoby máme žádat o účast na každé jednotlivé schůzce, což je naprosto, eh, což je naprosto šílené. Momentálně máme um, systém ad hoc, kde o tu, u tu účast žádáme téma od tématu. Nicméně interpretace komise je taková, jaká je a je nepříliš příznivá, ale jiné výbory s tím mají ještě větší problémy než my. Uh, Zkrátka je potřeba dosáhnout rovnosti s členskými státy. Samozřejmě občas oni začnou říkat, že diskutují o něčem jiném, eh, u čeho my vlastně být nemáme, ale nakonec stejně diskutují o aktech přenesené pravomoci, což jednoznačně jsou věci, u kterých máme být i my. Eh, v nedávno přijatém nařízení eh, o pokynech pro základní kapitál a kapitálové rezervy jsme se dotkli tématu technických standardů. U, u Omnibusu 1 jsme mluvili o jednom plus jednom měsíci, ale e, asi jsme si neuvědomili komplexnost a objemnost těchto témat, ke které může často dojít u e, nové základní legislativy. Takže zatím je to, nově je to jeden měsíc plus jeden plus jeden měsíc. A ten třetí, ten nový měsíc, bychom používali jenom v případě velmi komplexních nebo velmi objemných témat, e, nebo kdybychom měli nějaké problémy vzhledem ke kalendáři pléna, protože když budeme něco odmítat, tak nám opět zkušenosti ukazují, že potřebujeme dostatek času e, mezi hlasováním ve výboru a mezi plénem, abychom všech, všem stihli vysvětlit, co se vlastně děje, protože u derivátů byla značná panika Měli jsme tam eh, zásadní obavy a nevládní organizace si zároveň mysleli, že ustupujeme nějakému lobby, které chce tu legislativu úplně zrušit, což vůbec nebyla samozřejmě pravda. Takže pokud se eh, do nějaké situace potenciální eh, z hlediska odmítnutí nějakého balíčku, kdy bude potřeba jednat nebo nějakým jiným způsobem dosáhnout řešení, čehož jsme dosáhli u Nimiru, ačkoliv to bylo takové trošku přes ruku, museli jsme to stihnout za dva dny, tak tam doporučuji ten režim 1 plus 1 plus 1, který by byl tedy standardním řešením. Eh, otázku eh, letního, letního volna a volebních prázdnin, to už jsme vyřešili, je potřeba zajistit, aby se čas tak jak si nepromrhal, aby nám komise vše říkala dostatečně včas. A já si myslím, že to můžeme vyřešit zároveň s tímto harmonogramem. Obecně je tady asi ještě několik drobných bodů, ale myslím si, že jsou poměrně jasné sami o sobě. Pakliže je něco, o čem by poslanci chtěli hovořit, eh, mají nějaké problémy s eh, řešením aktů v přenesené pravomoci nebo prováděcích opatřeních nebo něco takového, takového, prosím předkládejte další pozměňovací návrhy a vůbec eh, návrhy jako takové. Nejsem si vůbec vlastně jistá, jestli tady máme nějaké stínové zpravodaje, kdo to vlastně je. Werner, Eh, vy jste byl stínový zpravodaj za EPP, máte nějaké připomínky nebo komentáře? K bodu 17, prosím, aktiv přenesené pravomoci. A nebo jste spokojen se vším, co já dělám? Vypadá spokojeně. It's a follow-up on the dead. Jde o návaznost na eh, delegaci eh, přenesené působnosti. Já jsem k tomu zpracovala návrh stanoviska, eh, ten pak bude předložen výboru pro právo a tak dále. Myslím, že to eh, převážně dělá eh, předsedkyně. Eh, možná, že by bylo lepší se zeptat, kdo chce promluvit. Takže Kay a Peter, to jsou dva dobrovolníci, kteří se chtějí vyjádřit. Děkuji. Chci pouze říci, že pokud jde o vaše stanovisko, souhlasíme s většinou toho, co bylo napsáno. Máme několik eh, doplnění, spíše tedy návrhu něco ubrat. A pokud jde o časový horizont, tak ta představa konzultací s zainteresovanými E, stranami. Souvisí s tím, že e, tady proběhne i hodnocení dopadu, to je součást balíčku a to podporujeme. Doplnění, které navrhují, to e, se týká toku informací směrem k parlamentu. Vy jste také hovořila o tom, že by to mělo jít směrem ke zpravodaji a předsedovi, ale já myslím, že ta komunikace by měla plynout i směrem ke všem stínovým zpravodajům, protože všechno, co vzejde z té konzultace se zainteresovaných stran by eh, eh, mělo eh, proniknout i k stínovým zpravodajům a ti pak mohou informovat své politické frakce a to bude mnohem snažší, kdyby tato komunikace byla takto rozšířena i směrem ke stínovým zpravodajům. Myslím, že vzhledem k krátké časové době výměna informací rychle by byla užitečná. A také bychom, myslím, měli do toho zahrnout verbální setkání, výměnu názorů, setkání s ESMou ještě před zveřejněním, tak aby oni pochopili naše problémy, aby tedy mm, bylo pak pro nás snažší ty věci vysvětlit, než to vše bude vytesáno do kamene a černé na bílém. Bylo by to asi snažší takto, jinak vše podporuji. E, dobře, takže nyní má slovo Petr a poté Sven. Petr. Já souhlasím a e, vím, že tady e, jde o demokratické e, rozpory, které mohou vzejít, když ten text v odstavci 11 by byl jaksi zvrácen nebo něčím zaměněn. zaměněn. Takže toto je plně zaintegrováno do textu pouze v této souvislosti bych se chtěl zeptat, eh, na, na to, zdali něco připravujeme také pro smíšený e, výbor. E, já bych měl zájem, mm, aby bylo zajištěno, že ten společný výbor bude skutečně fungovat, e, když bude ustaven a skutečně bude fungovat horizontální výměna, což zatím nefunguje. To je snad ještě určitý podnět. Mimo to souhlasím se vším, co jste řekla a já připravím prováděcí předpisy k Solvenci 2 a proto by bylo důležité, abychom toto stanovisko měli. Sven. Děkuji, Sharon, za vaši zprávu, s níž plně souhlasíme pouze se domníváme, že když jde o ISAS, tak bychom se měli také podívat na složení um, skupin zúčastněných stran a nemůže uškodit jim připomenout, že měli určité problémy s dodržováním nařízení v této věci. A kromě toho si ještě myslím, že většina tohoto tématu bude vycházet z našich vlastních postupů. Pro mě je hlavním problémem to, množství delegovaných eh, eh, pravomocí a eh, standardů. Vzhledem k personálu, který máme, není pro nás možné pracovat na všech detailech. důsledku toho musíme pracovat také s externími pomocníky, spolupracovníky, jinak by nebylo možné vůbec posoudit rozsah a obsah toho materiálu. A otázkou proto je, a máme obdobný, obdobnou situaci eh, v sekretariátu, kde jsou zdroje limitovány. Nelze mm, obsáhnout vše. A nyní, když máme různé podněty, buď od odborníků, nebo eh, odborníků na sekundární právo, tak eh, eh, máme tady pouze předmluvu, ale nikoli obsah. Já to chápu, sekretariát alespoň teoreticky není politickým orgánem. A proto, ostatně to byl vtip, Proto otázkou je, jak umožnit, eh, abychom si vytvořili úsudek k těmto různým věcem. Většina eh, toho, co přichází, a to není eh, běžný legislativní postup, tak tam je velmi málo požadavků na otázky a tak dále, ale když máme běžné postupy, tak tam se vynožuje mnoho otázek a komentářů. Takže buď eh, komise a příslušné agentury odvádějí veškerou práci zcela dokonale v rámci první části postupu, což je ale nepravděpodobné. A proto zde zjevně problém je. Problém eh, s kapacitami. A tady myslím, bychom skutečně měli zdokonalit naše vnitřní postupy. Dobrá, děkuji. Ještě někdo si přeje se vyjádřit? Já samozřejmě vítám návrh KM, aby všichni stínoví zpravodajové také obdrželi informace. Když požadujeme formální do dopisy, ehm, tak je otázkou, do jaké míry ehm, je můžeme požádat, aby tyto dopisy, ehm, eh, nebo aby obeslali eh, všechny zúčastněné, nejenom předsedkyní a zpravodaje, ale alespoň tito dva by to měli obdržet a když to obdržím já, tak zajistím, aby to obdrželi také stínoví zpravodajové stejně tak jako zpravodaj. Ale když formulujete nebo sformulujete pozměňovací návrh, tak budu eh, za to ráda. Souhlasím s vámi také o těch výměnách. Opět, když eh, chcete k tomu připravit pozměňovací návrh, budu ráda. Pítr, ano, to by bylo dobré vyjádřit se tady o horizontálních otázkách a smíšeném výboru a vy jste eh, ten, kdo má i více zkušeností s prováděcími předpisy. Možná, že bychom si měli ověřit, zda máme tento aspekt eh, náležitě pokryt a snad bychom si o tom mohli pohovořit bilaterálně. Eh, Sven, eh, skupina zúčastněných, to jsem opatřila bodem 9 v rámci toho omezeného místa. Tady jde o to právě vymezit eh, eh, prostor pro eh, více připomínek v této věci jde o prováděcí pravomoce a proto zúčastněné strany mají také na to určitý vliv, to je nutno zdůraznit. Také se domnívám, že běžné legislativní postupy eh, si vždy vynutí větší pozornost, protože tam probíhá ta vlastní politika a eh, ty prováděcí pravomoci a eh, prováděcí a technické předpisy nejsou až tak politického charakteru a to je jedním jedním z důvodů, proč bychom vlastně ty politické ukazatele měli zahrnout eh, do toho žádného mm, legislativního postupu. Něco nám tady ale chybí v průběhu tohoto mandátu v důsledku um, um, náporu práce. Eh, a to je doba pro eh, diskusi o těchto věcech ve výboru protože naše pořady jednání jsou vždy velmi přeplněné. Takže v nadcházejícím mandátu, když se přesuneme do další fáze eh, vyjednávání o finančních službách budeme, doufejme, mít více času a prostoru pro diskusi o těchto věcech i s veřejností. Eh, Ti z vás, kteří zde pracovali v uplynulém funkčním období, vědí, kolik času jsme věnovali řízení MIFID 1 a doufejme, když budeme pod menším tlakem, menším pracovním tlakem, tak budeme mít více času pro diskusi. Ale samozřejmě ráda beru eh, všechny vaše připomínky na vědomí a budeme, budu sama uvažovat o určitých pozměňovacích návrzích v tomto ohledu a budu samozřejmě i ráda za vaše pozměňovací návrhy. Nemusíte mi posílat sformulované návrhy, stačí určité eh, připomínky. Uzávěrka pro eh, pozměňovací návrhy je 15. září v poledne dne a 23. a 24. září budeme o nich diskutovat, hlasovat pak 30. a poté to e, postoupíme e, příslušnému výboru. E, takže děkuji za to a nyní můžeme přistoupit k dalšímu bodu a to je bod číslo 10 a sice rámec pro ozdravení a řešení problému nebankovních institucí prezent, eh, Zprávu nám eh, bude prezentovat eh, zpravodajka Kay Swinburne. Děkuji, paní předsedkyně. Já plně chápu, že ne každý bude považovat rámec pro ozdravení a řešení problému nebankovních institucí tak zajímavý, jak já. Samozřejmě je to velká výzva a je to velmi specializovaná oblast, ale z definice Eh, je to také otázka kritická a proto plánování eh, právě eh, těchto opatření řešení problému a ozdravení v době krize je velmi důležité ten hlavní problém ve zprávě je právě i ten, to, ten název nebankovní subjekty, to je velmi široký rámec. Je nutno um, toto vymezit na základě legislativního rámce od komise. Um, moje zpráva se uh, zaměřuje zejména na tu kritickou infrastrukturu na trhu, totiž to jsou právě ty ústřední zúčtovací strany, subjekty, které stojí mezi um, jednotlivými bilaterálními účastníky trhu a pak ty CSD, eh, to jsou vlastně ty zúčtovací eh, domy, které umožňují eh, clearing nebo zúčtování těch obchodních transakcí. Na to se já konkrétně soustředuji ve zprávě. Máme zde celou řadu dalších aspektů, například pojištění, manažery aktiv, platební systémy a tak dále. To vše je velmi rozsáhlé a mnozí mě lobovali, abych ten rozsah rozšířila, nikoli zúžila, ale ve zprávě mám toho eh, mnohé a soustředili jsme se zejména na CCP a CSD. Proč potřebujeme rámec pro kritickou tržní infrastrukturu? Já věřím, že ať už máme obecnou tržní krizi nebo specificky podnikovou krizi v odvětvích, eh, tato odvětví musí dále fungovat na rozdíl od eh, bank, které mohou selhat kritická tržní infrastruktura z definice směrnice by měla dopad na trh nad rámec vlastního provozu. A e, e, CPSS IOSCO, to znamená Výbor pro um, systémy platební a také Mezinárodní organizace um, Komisi pro cené papíry tady udělala velmi mnohé a je důležité, abychom tu jim, jimi odvedenou práci zahrnuli do evropského uh, rámce. tak eh, jak to dělá Mezinárodní měnový fond, který již eh, také kontroluje jednotlivé země na eh, základě vlastního mm, plánu, aby zjistil, zdali existuje, existují i určité plány pohotovostní nebo pro krizové řešení. Plány pro my jsme se zaměřili na to, jak mohou eh, banky selhat, pokud již nejsou ekonomicky eh, eh, života schopné. Nicméně kritická tržní infrastruktura selhat nemůže. Musí tady existovat určitý orgán pro řešení problému na každém trhu, aby právě zajistil pokračování ehm, ehm, provozu těch, této kritické infrastruktury a musí tady existovat také legislativní rámec který zajistí funkčnost i eh, eh, vně eh, běžného rámce nesolventnosti. Proč je to vše tak naléhavé? Myslím, že je důležité eh, konstatovat, že procesy eh, řešení problémů a eh, zúčtování jsou vlastně tou nejméně zajímavou část, ale i ty nejmenší CSD jsou systémové a proto musíme zajistit jejich funkčnost Eh, a pokračování. Kontinuita eh, vlastně obchodní činnosti je to, oč usilujeme. Eh, tento výbor odvedl již velkou práci ve snaze zajistit harmonický režim řešení problému a vytvořit jednotný trh v této oblasti. Máme tady standardizované cykly Eh, pro eh, řešení eh, problémů, pro dohled a tak dále. Ale CSD také fungují v rámci bankovní licence a proto v zprávě navrhuji, že tam, kde je to vhodné, ty, které fungují v rámci bankovní licence, by měli eh, právě převzít nebo uplatňovat i eh, ten eh, režim pro ozdravení a řešení problémů zejména tam, kde je to vhodné. Takže je to jakýsi opt-out z bankovního režimu řešení sporů protože u bankovních institutů eh, jsou ehm, eh, ještě další ehm, ehm, rizika ve hře. Ostatní CSD, kde je um, provozní riziko, tak v případě problému by v každém členském státu měl existovat mechanismus, který umožní CSD pokračování nad rámec normálního eh, režimu platební neschopnosti. Většina nebo některé země toto mají, ale ne eh, všechny. To znamená, že eh, pokud by eh, selhal provoz některých CSD, tak je nutno zajistit, aby ten skutečný proces eh, řešení problému pokračoval i nad rámec jednotlivých eh, postupů platební nes schopnosti a je-li zapotřebí určitý orgán pro řešení problému by měl být ustaven eh, členským státem anebo nějaké alternativní eh, řešení, to znamená, že například to převezme Národní banka, Centrální banka anebo eh, nově vzniklá instituce v rámci principu CPSS IOSCO všechny eh, tyto subjekty by měly mít eh, k dispozici eh, své vlastní plány pro řešení problémů. A to se také týká právě těch CSD subjektů, protože jsou právě tou eh, eh, tržní infrastrukturou, respektive eh, nezbytnou tržní infrastrukturou. Nyní máme tedy rámec pro řízení CSD v Evropě a snažili jsme se také zajistit tak, aby tedy fungovaly principy dobrého řízení a snažíme se také učinit řízení rizika transparentnějším, a tak aby i e, vlády postupovaly tak, aby došlo k omezení e, případných nákaz. Musíme si také uvědomit, že i e, jednotlivé zúčtovací strany mají své povinnosti, jednotliví investoři nikoli aktiva klientů tedy musí být chráněna a musíme tedy zajistit, že se bude diferencovat mezi aktivy eh, klientů a také zúčtovacích stran a kapitálem eh, CCP. A eh, také e, musí dojít k, určitého, k určitému oddělení aktiv e, klientů, tak aby mohli případně svá aktiva přesunout e, jiným zúčtovacím stranám. Je zde povinnost chránit především klienty. To znamená, že potřebujeme eh, silno, silné eh, korporátní eh, řízení a také režim pro ozdravení a řešení problémů abychom zajistili stabilitu na trhu, ale také potřebujeme zajistit ochranu investorů. Měl by existovat dostatečně velký fond, aby tady byl k dispozici v případě selhání subjektů a to vyžaduje ještě další opatření Tyto fondy by měly být dostatečně velké, aby zajistili, že příspěvky těch zúčtovacích eh, stran a jednotlivých členů byly dostatečné pro zajištění eh, vlastně záchrany CCP. Zatím ještě eh, eh, žádná z těch zúčtovacích stran eh, se na takovýto fond nemusela obrátit, dokonce ani v roce 2009. Je to tedy velmi nepravděpodobná situace, kdybychom potřebovali další opatření záchrany, ale tím, že zvyšujeme význam těchto subjektů CCP, musíme uvažovat i o dalším eh, režimu. Eh, eh, těmi subjekty CCP prochází celá řada produktů a mnozí mění i své podnikatelské modely a postupy, zejména pokud jde o kolaterální řízení proto musíme se připravit na určité možnosti anebo situace, v nichž eh, budeme uplatňovat eh, principy CCPS IOSCO. A myslím, že je důležité také definovat, kde eh, končí záchrana a kde začíná případná likvidace těchto subjektů CCP. Já jsem se o to pokusila, o tuto definici. Možná, že to není správné východisko a zajímá mě tady postoj, postoj nových eh, zpravodajů. Já se domnívám, že tyto fondy jsou eh, dobrým opatřením, ale když eh, budou i oni vyčerpány, což je velmi nepravděpodobné, jakmile se dostane do hry, do hry aktivum klientů, pak v této chvíli musí zasáhnout národní orgán, eh, respektive národní subjekt pro eh, záchranu, eh, případně likvidaci. Jakmile jsou dotčeny aktiva klientů a ty záchranné fondy jsou vyčerpány, pak musí nastoupit národní příslušný orgán a případně orgán pro likvidaci. Tolik tedy hlavní cíle Eh, o nich se domnívám, že jsou správné. Já jsem se eh, tedy orientovala na tyto eh, dva aspekty. Máme nyní větší rizika pro CCP a CSD. A obojí je systémově významné pro bankovní infrastrukturu. Musíme zajistit, aby měli dostatečné plány pro um, záchranu a případně likvidaci v souladu s principy CPSS Josko, ale bylo by zajímavé vědět, kudy má vést ta dělící linie mezi eh, záchranou a likvidací a také ten rozsah působnosti je rozhodující. Ehm, ehm, máme eh, vlastně překročit eh, tu oblast ehm, eh, CPP a CSD a máme do toho zahrnout ještě další subjekty. Já se domnívám, že principy CPSS IOSCO jsou mnohem eh, pokročilejší než eh, eh, principy jiných institucí, takže pokud to vymezíme podle těchto principů, mělo by to být co nejúčinnější. Eh, je zde samozřejmě ještě celá další eh, řada subjektů a souhra mezi nimi, eh, což je velmi důležité a mm, také nařízení Solvency 2. Je tady eh, celá řada eh, legislativních aktů, ehm, ale musíme zajistit, eh, abychom vše skonsolidovali včas. Budu skutečně věčná za jakékoliv podněty. Já na tomto místě ukončím. Vím, že je to velmi odborné a pro někoho také velmi nudné, ale samozřejmě uvítám připomínky stínových zpravodajů. Děkuji, Kej. A nyní stínový, nejdříve EPP, Danuta Hubner. Děkuji. Sharon, abych eh, nejdříve řekla, že jsem přesvědčena, že pokud to myslíme vážně s poskytnutím eh, zajištění tedy prostředí pro zdravé fungování eh, finančního systému, tak musíme v, se posunout ku předu, zejména o nebankovních finančních institucí. A to, co říkala Kay, jasně naznačuje, že legislativa EU u nebankovních finančních institucí již směřuje k vytvoření bezpečnějšího finančního trhu a prostředí. A v tomto smyslu již eh, vyvolala větší míru obchodování a vypořádání. A samozřejmě ta existující legislativa a projednávaná legislativa, o které hovořila MIFID 2, EMIR a CSDR, jsou zásadní z tohoto pohledu. Ale podobně jako tato nařízení eh, směřují k bezriko, bezrizikovějšímu a disciplinovanějšímu eh, fungování a měly by zamezit extrémním situacím a selháním na trhu. A to vyvolává potřebu eh, připravo, tyto eh, záchranné plány, které zajistí, že nenastane tedy v extrémních situacích narušení trhu. A zpráva Kej eh, posunuje diskusi tímto směrem. A já bych řekl, že je to správný směr. A zpráva se zaměřuje na některé klíčové pokyny pro řešení krizových situací u bank a nebankovních institucí. A Kej podrobněji rozebrala právě tyto otázky. Já bych chtěla říci, že v mém doplňku ke zprávě bych se chtěla soustředit na řadu bodů, které berou v úvahu současný, současný návrh zprávy. A tam by došlo tedy k doplnění zprávy K. Nejdříve bych se chtěla zmínit o obecném přístupu k k plánům, tedy záchranným, pokud je o zdravení a řešení krizových situací, tedy u nebankovních finančních institucí samotných, ty sami by měly mít eh, globální obsažné plány, které by poté byly kontrolovány orgány dohledu, které by eh, měly mít schopnost požadovat změny v těchto záchranných plánech. A orgány dohledu by měly mít pravomoc zasahovat z důvodu finanční stability. I když tyto úřady by si měly být vědomy eh, eh, rizika při vyvolání eh, nejistoty na trhu v situacích, kdy vzniká větší zátěž a u těchto záležitostí, tedy při řešení krizových situací, orgány dohledu v každé zemi by se měly snažit spolupracovat a vzájemně se informovat a pro skupiny, kde tyto organizace spadají do různých eh, soudních pravomocí, tak by měly existovat eh, tyto mechanismy a měly by vycházet z prezumce spolupráce jednotlivých eh, jurisdikcí. Pokud je o tyto kroky, tak otázka tedy hostitelská by zde měla být tedy překonávána. A myslím, že je důležité, aby jakýkoliv budoucí plán pro nebankovní instituce by měl být v souladu se stávajícími nařízeními a samozřejmě Kej sdílí také tento názor. Já jsem také přesvědčena, že specifický charakter centrálních uložišť cených papírů skutečně vyžaduje eh, namírušité plány a definice působnosti eh, právě té centrální funkce takového centrálního ložiště je eh, obtížná. V bodu 12 je správně uvedeno, že v krizovém scénáři primární řešení primární funkce by měla být zachována u centrálního úložiště. A myslím, že bychom měli mít na paměti i další funkce, kdy centrální úložiště sleduje vydávání cených papírů. A to také může být spojeno s funkcí vypořádání, tedy ta funkce eh, registrační by měla být tedy spojena s funkcí clearingu. A to vzájemné provázání funkcí u centrálních uložišť cených papírů by měly být eh, sledovány. Mně se skutečně nelíbí veškeré zkratky, které jsou zde obsaženy, snažím se vždy používat. A když zde vidím eh, CSD, tak vždy si musím vzpomenout, o čem vlastně hovořím. Pokusím se nadále pokračovat bez těchto zkratek. A považuji za důležité zdůraznit otázku centrálních protistran z bankovní licencí. Ty by měly být podrobeny specifickému režimu pro centrální protistrany a nikoli eh, režimu, který vyplývá z BRRD, pokud je o směrnice o zdravění a řešení krizových situací bankovních institucí. A tady jde o to, že navržený bankovní režim bude požadovat, aby zde byl agregován objem dluhu, který by měl být předmětem záchranné operace, pokud to bude třeba. A vlastně nebudou vydávat dluhové nástroje, takže otázka, zda by měli bankovní licenci. Pokud jde o platební systémy, vyžadují eh, přiměřené záchranné plány, protože jsou eh, vlastně jádrem systému převodu hotovosti a takové platební systémy by měly potom eh, dopad na další subjekty trhu. A když se podíváme směrnici o vypořádání z roku 1998, ta již eh, se snaží o sni- zmírnění rizika v platebních systémech, ale tato směrnice nejde dost eh, daleko směrem k oblasti řešení krizových situací a uzdravení. A v té poslední věci, což je oblast pojišťovnictví, myslím, že v současné verzi zprávy se Kej dotýká této problematiky, ale nějak to nerozvíjí. A už se to souvisí s tím, že budeme muset vzít v úvahu veškerý vývoj okolo směrnice Solvenci 2 a tady došlo k ke spoždění a nevím, zda budeme schopni to dohnat, pokud je o zprávu Kej. Ale obecně jsem přesvědčena, že toto je skvělá iniciativa připravit právě takovou zprávu, na níž Kay Swinburne pracovala a věřím, že to, co navrhne s účastí stínových, to bude tedy také zapracováno a budeme schopni ovlivnit eh, příslušný návrh Evropské komise na toto téma. A to se stane snad eh, dostatečně záhy. Děkuji mnohokrát, Danuto. A Leonardo za SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat paní Swinburne, protože ta práce byla náročná, obtížná z hlediska technického. A jak řekla paní Hybner, věřím, že jako stínový zpravodaj budeme schopni konstruktivně přispět k tomu, abychom dospěli k definici tohoto právního rámce v Evropě, který nám umožní řešit eh, citlivý a komplexní charakter fungování toho, čemu říkáme kritická tržní infrastruktura. Kromě toho, díky práci na nařízení EMIR, některé předpoklady již eh, byly vytvořeny, tedy formou nových předpisů, ale emir nemůže vyřešit eh, veškeré zásahy, zejména ty, které se týkají situace ozdravení a řešení krizových situací. A věřím, že budu schopen eh, přispět konkrétně. A dovolil bych si několik poznámek a také bych se, bych se dovolil hodnotit vyjádření paní Swinburne. Nejdříve bych chtěl říci, že bez pochyby je, je nutné stanovit eh, demarkační čáru mezi rámcem této zprávy a zejména těch ustanovení, která bude třeba schválit. Souhlasím s tím, že třeba se soustředit především na centrální protistrany CCP a na centrální úložiště. A tady bych chtěl něco doplnit. Nemůžeme však zanedbat skutečnost, že celá řada dalších eh, tržních subjektů, zejména mm, subjektů v oblasti zprávy aktiv, budou mít také systémovou funkci, která bude stále větší a budou tedy z tohoto titulu mít eh, úzký vztah s takzvaným shadow bankingem protože jejich funkce bude stále významnější z hlediska řízení likvidity a podobně. A z tohoto důvodu se domnívám, že tato zpráva z vlastní iniciativy by měla minimálně zahájit eh, nový pohled právě pro tato odvětví, pro tento typ kritické infrastruktury i když eh, vlastně hlavní pozornost se bude týkat těch dvou aspektů, které jsem předtím připomněl. A nyní si dovolím několik poznámek eh, k otázce centrálních protistran. Domnívám se, že po tom, co bylo provedeno a není to ještě hotové u Emiru, pokud je o tržní infrastrukturu, domnívám se, že funkce a systémová úloha protistran, tedy centrálních protistran, je stále větší. A je tedy normální, že si klademe otázku, tedy jakým by měl zde fungovat rámec pro ozdravení a řešení krizových situací. A První otázka je, že nejdříve se musíme podívat na charakteristiku centrálních protistran, protože je jasné, že na základě právě tohoto pohledu jejich systémový význam bude zcela odlišný. To znamená, že je třeba vidět, že když Národní centrální protistrana bude přispívat k finanční stabilitě, zejména z hlediska klíčové úlohy, kterou můžou sehrávat orgány dohledu na národní úrovni. Myslím si, že toto je první důležitá poznámka, která se týká kvalitativní diferenciace u centrálních protistran. Pokud jde o další část těchto centrálních protistran, tak eh, nechci zde uvádět technické podrobnosti o fungování těchto protistran, i když si myslím, že je velmi důležité, aby protistrany byly stále schopny lákat eh, diverzifikované portfolio členů, protože v případě úpadku to je důležité. Chtěl bych ale upozornit na konkrétní aspekt. To se týká uživatelů. Já myslím, že toto ustanovení je klíčové, protože čelíme problému racionality systémové rovnováhy. A myslím, že musíme zejména zdůrazňovat eh, otázku ochrany uživatelů centrálních protistran, to je z těch, kteří vstupují přímo k protistraně jako členové klienti. A je důležité, abychom v této zprávě ukázali nutnost chránit tyto klienty, protože v tomto kontextu je další věc velmi citlivá a týká se otázky derivátů. Otázka derivátů OTC, které nejsou obchodovány na trhu a jejich cena je, by měla být stanovena bez zneužívání situace a s výhledem na řešení krizové situace u centrálních protistran je třeba, aby subjekty, které užívají tyto protistrany, byly chráněny a aby nenesly eh, váhu krizové situace či obtíží oni. Závěrem bych ještě chtěl odkázat na centrální vkladatele. Na centrální, tedy úložiště. Tady uzdravení a řešení krizové situace nemůže vytvářet další povinnosti v oblasti rekapitalizace finanční infrastruktury. A domnívám se, že třeba předpokládat eh, významné místo pro příslušné úřady, protože v situaci krize je třeba zajistit eh, operační kontinuitu u protistrany, která by byla zasažena takovou krizí a to s cílem eh, zamezení nákaze a zajištění finanční stability. Tolik tedy několik předběžných eh, poznámek, které jsem si přál učinit. A samozřejmě jsem i nadále k dispozici paní eh, zpravodajky, abychom případně tuto tematiku prohloubili a abych tedy byl nápomocen u tak odborné a technicky náročné problematiky, kam je třeba zavést nové věci a když děláte něco nového, tak jsou potíže vždy větší. Děkuji mnohokrát. Já jsem stínovou za Alde, takže já vystoupím sama. Kej, děkuji za tvou zprávu i za ty grafy ve vysvětlení Dlující memorandum mohly by být ještě složitější a větší, jakmile se tím budeme více zabývat. Pokud jde o otázku působnosti, myslím, že máme vlastně dvě části v té zprávě. Je tam část týkající se kritické infrastruktury, která je velmi podrobná a kde bychom se měli snažit nalézt určité odpovědi a postupy, jako vklad pro komisi, protože ty budou muset, muset navrhnout legislativu v této oblasti. A další oblast, které jste se dotkla, a kde je třeba věci ještě věci vyšetřit dále. Nemohu, zatím si nejsem jistá, jak postupovat u zprávy aktiv. A, a problematika sek, sekuritizace a měly by tedy být eh, cené papíry také součástí toho mechanismu, jakým způsobem by se zde počítaly tedy úroky a, a zda by také měli vlastně správci aktiv vkládat vlastní prostředky a vlast, vlastní aktiva tedy. Tady myslím, že bychom neměli ty věci uzavírat, a je, myslím, správné některé věci, tedy myslím, že Peter se chce vyjádřit eh, k pojišťovnám. My jsme posunuli problémy bank a otázku ozdravení a řešení krizových situací na, na investory. Tedy investoři budou trpět v případě e, záchranné operace a jde o to, zda pojišťovny a penzijní fondy budou schopni řešit své problémy. Naše naděje je, že se to dostatečně rozprostře a nedojde k transplantaci jedné krize do druhé oblasti. A snad je příliš brzy na to, toto eh, se snažit vyřešit, ale můžeme na to poukázat. Pokud jde o bankovnictví, v mnohem jsme se poučili, když ty velké instituce začaly připravovat své vlastní záchranné plány a, a myslím, že je tedy důležité, aby ty, tato, toto záchranné plánování skutečně probíhalo a já jsem se na tom podílela a také jsem se snažil k tomu přispět. A některé věci samozřejmě budou úkolem centrálních bank a centrální banky mají také funkci v oblasti platebního systému a mají také příslušné informace a vědomosti. A musíme se snažit zjistit, které jsou ty zásadní věci a co se stane s tím ostatním. A je třeba, aby ty postupy byly pokud možno v mezích určitého řádu a v pří... protože je možné, že prostředky by byly tedy v, zachyceny v, v krizové situaci v určitém systému, ale byly by bezpečné. Tedy jak zajistit, aby platební systémy byly bezpečnější. Ale to se liší od eh, ztrát a myslím, že tím, že některé požadavky jsou na čas pozastaveny, tak eh, můžeme zamezit určitým komplikacím a také vítám váš pokus o definování, kde by měla být hranice mezi u centrálních protistran eh, mezi řešením krizové situace a ozdravením. Vy se snažíte definovat klientskou preferenci a říkáte, to je ten vlastně až poslední, který by měl být eh, postižen. Ale někdy se to dostane až na toho posledního. A kdy se to stane? A můžeme říci, že by se to nemělo stát, že se to nesmí stát. To je věc, se kterou by bylo dobré se vyrovnat. A pokud se díváme na paralelu u bank, tak tam se dostáváme až ke vkladatelům, kteří přijdou o své prostředky. A tam je, tam je zase pojišťovna, která jim ty prostředky vrátí. Takže vlastně jsou ohroženi všichni. Znamená to, že kdokoliv je například klient, který se pouští do obchodování s deriváty, musí tedy nakonec oznat, že na to může prodělat. A podobně prostě pokud zkrachuje banka, tak můžete na tom také prodělat. A je třeba asi bychom se měli s tímto nějakým způsobem vyrovnat. A možná, kdyby lidé natolik ty deriváty nepoužívali, tak by to nebylo špatné. také jste zmínili, zmínila tedy nepřímý clearing u menších bank formou eh, centrálních protistran. To je trošku odlišná kategorie od klientů. Je to velmi důležitá funkce. A tady otázka, jak to řešit. Takže i to je vlastně taková přechodná kategorie a o tom jsme mluvili včera na našem setkání s komisí u technických norem u Emiru. Jakým způsobem tedy řešit otázku záruk a Myslím, že určitě bychom eh, se měli zabývat funkcí tedy orgánu dohledu v, těch, v přípravě eh, záchranných plánů. To bylo také v nařízení EBA a ty byly vynechány právě zde. A v CRD 4 také, takže měly by se hrávat zde klíčovou úlohu u těch záležitostí, které jsou zejména eh, přeshraniční a které mohou mít také přeshraniční dopad. Takže i to by mělo být eh, jasně uvedeno, aby to tedy bylo v souladu s eh, úvahami na mezinárodní úrovni. A nyní se mm, budu zabývat centrálními úložišti, už jsem hovořil o protistranách. Je třeba také se zabývat tím rozhraním zda jsou nebo nejsou bankami. A definice úvěrového ústavu v CRD 4 je taková, že musí tedy být také uložištěm. Takže existují i omezené limitované licence a je třeba vědět, jaký to má dopad. A je třeba vědět, zda to je ovlivněno směrnicí BRD a zda přijímání vkladu zde znamená nějaký rozdíl a potom je třeba vyjasnit, co do toho spadá a co ne. A opět myslím, Danuta jasně zde řekla, že některé věci týkající se informací, a tím se vracíme k kdy vlastně využíváme hypotéky. A ta registrační funkce je to také součástí. A to je problém, který zaznamenáváme, když se znovu tedy využije určitá, určitá forma zajištění. A jakým způsobem tyto věci eh, definovat. A věřím, že budeme schopni eh, poskytnout některé významné příspěvky. To, tolik jsem chtěla říci, jsou to jenom takové osobní myšlenky. Jean-Paul Besse za zelené, ale je to spíše bas. No, that's okay, and, uh... Děkuji. O, vůbec nic se neděje, ale pokud chcete o tomto přemýšlet přes léto, tak opravdu hezké léto. E, omlouvám se předně za Filipa Lambera, který e, hlasuje v ITRE. Omlouvám se, že nepřijde, ale přednesu jeho body jeho jménem já. Je to skutečně technické téma, takže když nahradíte stínového zpravodaje, máte ho zastoupit, tak nemáte vůbec lehký úkol. Nicméně z naší perspektivy, eh, když se podíváme na to hlavní, tak musíme poděkovat Kej. Je potřeba říci, že všechna doporučení pro CCP, CSD, Kej eh, s otevřenou náručí vítáme. Nevidím zde upřímně příliš bodů, které bychom my sem chtěli dodat, takže asi rovnou přejdu k tomu, co by se sem dodat mělo pokud jde o rozsah například. Z našeho úhlu pohledu je jedno z nejdůležitějších témat téma pojistitelů. Pokud se podíváme na to, co se stalo AEG globálně, nebo z Credit Life ve Velké Británii, tak si myslíme, že skutečně bychom měli mít pozornější rámec pro Eh, nápravu a rozpuštění společností pro určité typy eh, pojistitelů, zejména tam, kde mají eh, extenzivní a přeshraniční i úpisové aktivity a vůbec aktivity spojeny s finančními nástroji. Dochází tam k nepřijatelnému riziku a měli bychom pro tyto pojistitele mít ještě zvláštní režim rozpuštění společnosti to bude asi potřeba ještě projednat, ale jak říkám, hlavně u těch přeshraničně aktivních subjektů. Teď eh, k platební asistenci a zprávě aktiv. Ehm, my jsme přesvědčeni, že, a říkala to i Sharon, eh, myslíme si, že v klíčových aktivitách se angažuje mnoho nebankovních ústavů, například sekuritizace nebo repotrhy, a Eh, jejich bankroty mohou vést k vážným narušením celého finančního systému, takže myslím si, že bychom asi jasněji měli říci, jak přesně identifikovat tyto subjekty a jak nejlépe monitorovat jejich systémovou důležitost a určit si, zda by i tyto e, subjekty na trhu měly být předmětem zvláštního režimu. Takže to je druhá věc. Za třetí, a to už je poslední věc, e, Kromě toho konkrétního monitoringu eh, rizik u velkých bank v rámci CCP eh, si myslíme, že ESA a Rada pro systémové riziko v Evropě by měla nastavit eh, systém, který bude více v reálném čase sledovat interakci a vzájemné působení na sebe finančních institucí a tržních infrastruktur. A myslím si, že i toto by do té zprávy mohlo být začleněno. Takže v těchto třech oblastech můžete od nás očekávat pozměňovací návrhy na posílení této zprávy, ale jinak všechna ta doporučení o CCP, CSD vítáme a děkujeme vám za odvedenou práci. Díky. Zague chce někdo hovořit? Jürgen? Děkuji, tentokrát bez komentáře. Ano, to je v pořádku. A Teď eh, Pítr. Děkuji, Sharon. Myslím si, že AIG, jak to zmínil Bas, je téma, které jsme sledovali všichni velmi pozorně. Byl to klíčový moment toho selhání celého finančního trhu. Samozřejmě nikdo se nemůže vymlouvat Eh, na to, že nějaký mezinárodní subjekt se dostane do takovýchto velkých obtíží, to je jasné. Ale říkám si, jestli tímto jenom nepřidáme další vrstvy k tomu, co už máme. Samozřejmě ta diskuse nemusí být sofistikovaná, musí být zásadní. O tom, zaměřená na to, co se skutečně děje, abychom mohli si vypracovat stanovisko k tomu, co je potřeba udělat. Dělají mi starosti ty dopady na eh, všeobecné pojistitele eh, versus bankovní eh, pojistitele, protože máme určité propojení mezi retailovým bankovnictvím a investičním bankovnictvím. Ehm, tím, jakým způsobem banky nakládají se svými rozvahami eh, versus co je k dispozici pro produkty, případně pro vkladatele. A zejména lidé, eh, pro, pro lidi, kteří kupovali produkty na do, eh, v dlouhodobém horizontu. Zmínila to Danuta, zkrátka lidé chtějí vědět, jak jsme na tom v oblasti Solvency 2. Já bych to chtěl taky vědět, upřímně. Ale zatím z toho, co slyšíme a z toho, co víme, jsou implikace takové, že asi uh, Eh, máme určité poměrně velmi dobré řešení dlouhodobých záruk vkladu a eh, to je toto spravování aktiv a myslím si, že něco takového by do té diskuse během třístranných jednání mělo být zabudováno, jak se budou objevovat různé závěry, ale zejména v bodě, kdy se dostaneme k hlasování v parlamentu. Takže říkám, všechny tyto věci musí jet paralelně, ale ten sektor pojišťovnictví je velmi důležitý vzhledem k objemu aktiv, které se zde spravují. Ovšem rizika jsou jiná, podobně jako aktivity jsou úplně jiné. Takže vítám to, co říká Kay v tom smyslu, že musíme dodržovat mezinárodní principy, eh, IIAS a tak dále. Potřebujeme samozřejmě znalosti na té nejvyšší úrovni, ale nesmíme ztrácet ze zřetele to, co děláme každý u sebe doma. Dovolte mi ještě jeden, jeden věc k tomu, jednu věc k tomu oddělení eh, investic od zprávy aktiv. To je něco, eh, co náš výbor nezvládl, tedy legálně, právně oddělit tyto dvě aktivity, to znamená administrativu, zprávu fondů od e, samotných investičních aktivit. A to je něco, k čemu bychom se asi měli dříve nebo později vrátit protože eh, svým způsobem tímto můžeme velmi efektivně chránit komunitu investorů. Takže toto je jenom jeden bod, který jak si přebíráme z předchozích diskusí zde ve výboru. A eh, ještě Kej neberte to teďko nějak nenávistně, ale pokaždé, když se mluví o finančních institucích, tak, porov, tak to srovnáváme s bankovním průmyslem. A upřímně bankovní průmysl ne úplně úspěšně ukazuje cestu, jakým způsobem se máme ubírat. A tím pádem je v tomto sektoru nejtvrdší regulace na trhu vůbec. A tím pádem Eh, jiné finanční instituce na trhu mohou spadat do stejného přístupového režimu, ačkoliv to třeba není nutné. U Solvency 2 to trvalo 10 let a ještě pořád se věci mění, ještě pořád se o věcech jedná. Takže realisticky skutečně to není bankovní sektor, který má být tím vedoucím sektorem. Je potřeba přemýšlet o tom, co máme dělat s jinými sektory finančního, z finančního trhu. Vy to víte lépe než kdokoliv jiný, ale prosím, ne, neporovnávejme. Je to spíše skutečně kontrast. Já jsem si přečetl vaše vysvětlující prohlášení a komentáře. Zaujalo mě, že tam je v podstatě kritika toho, jaký ten rozvoj zatím je. Doufejme, že všechno stihneme do konce roku dostat do nějaké rovnováhy a zároveň ale zvažovat ty věci odděleně, ale spravedlivě schodně. Než abychom eh, na pojistitelský sektor aplikovali to, co si myslíme, že by měl dělat sektor bankovnictví. Eh, to řečeno, vítám tu zprávu se všemi komentáři, jak říkala Sharon a ostatní. Předpokládám, že e, práce na tomto bude efektivní a e, i sám předložím nějaké pozměňovací návrhy. Možná bude potřeba trošičku změnit ten název, tedy to odzdravení a řešení problému, recovery and resolution, e, to je bankovní pojem, ale když tam dodáte nebankovních institucí, tak to zní trošku divně. Děkuji. Bohužel ten eh, nadpis bude asi eh, takový, jaký je, protože to je zpráva z vlastní iniciativy, ale může tam být dodatečný titul, titulek. Takže nikdo další, Kej, chcete reagovat? Děkuji. Ano. Eh, podobně jako u mé předchozí zprávy, se ten titul už skutečně nemůže změnit, ačkoliv třeba není vhodný. V Evropské unii už jsme každopádně postupili o obrovský krok dál k zajištění stabilnějšího, transparentnějšího, fungujícího trhu. A ty jednotlivé legislativní složky, na kterých pracujeme nebo na kterých jsme pracovali, znamenají zvládnutí obrovského penza otázek řízení, které teď fungují lépe, než fungovaly v minulosti. Takže skutečně nezačínáme na zelené louce, jak se říká, máme velmi dobrou základní strukturu, buď už existující, anebo velmi záhy vstupující do existence. Jak už zaznělo v minulosti, eh, rámec pro ozdravení a řešení problémů musí být zvažován i pro nebankovní finanční instituce. Je skutečně důležité, aby v době krize byl promyšlený systém, který byl odsouhlasen s regulátory trhu, tak, aby nikoho nepřekvapilo, co se bude dít a aby existoval skutečně právní rámec pro odvíjení se vytváření, eh, jaksi procesu vytváření stability na finančním trhu jako takovém. Je skutečně důležité, eh, aby eh, principy CPS a IOSCA začaly fungovat i na poli Evropské unie, aby se uzavřely všechny ty mezery, které tady máme. Souhlasím s paní Hybner, že spolupráce v jednotlivých jurisdikcích pro řešení problému a vůbec Ehm, likvidaci finančních subjektů je velmi důležité nejenom v EU, ale i globálně, protože mnohé tyto instituce fungují na globální poli. E, to, že by v tom měla hrát nějakou roli ISA, je jednoznačně dobrý nápad. Sharon uvidíme, jestli to půjde, jestli to půjde zpropagovat, zejména v oblasti CCP a CSD. Pokud jde o rozsah, měla jsem pocit, že už jsme se dohodli že to skutečně omezíme pouze na CCP a CSD a možná ještě platební systémy. A, ale teď tady kolegové zelení eh, říkají něco úplně jiného, tak nevím. Eh, ten problém, který já s tím mám, zmínili pánové Skinner a Domenici. Správci aktiv se přesouvají k novým business modelům. Ať se nám to líbí nebo ne. Skutečně se mění jejich přístup, ta, ta role, kterou hrají, se mění. A pokud jde o ty, ta ustanovení o likviditě, která zmínila Sharon a to znovu opětovné využívání aktiv, to je určitě nová role, ale eh, je to tak důležité téma, že asi bude si žádat samostatný jaksi úsek někde, ať už v zprávě o stínovém bankovnictví nebo jinde, ale je to tak velký sektor, že to budeme muset asi zpracovat eh, separátně. Takže to, že to vynecháme v této zprávě, je možná nakonec to nejlepší, co můžeme udělat, než abychom tuto zprávu rozšiřovali. A podobné to je s pojistitelstvím. Vzhledem k tomu, jak jsme na tom se Solvenci dvojkou, je asi trošku předčasné, abychom se v této zprávě nějak výrazněji zabývali pojišťovnictvím, protože CCP a CSD a platební systémy jsou eh, daleko, daleko pokročilejší v rámci systému jako takových a jsou pod tlakem dalších legislativních eh, opatření, jako FIMIR a další. Eh, takže skutečně měla jsem dojem, že se posouváme jaksi k zaměřenější zprávě. Možná, že bychom tady ještě mezi stínovými zpravodaji si toto měli vyjasnit. Zdá se mi, že preferenčně to má být spíše zaměřená zpráva než všeobecná zpráva. Nechci říci, že ty druhé sektory jsou nedůležité. Já chci naopak zdůraznit, že důležité jsou a tím pádem by měly být řešeny v samostatných zprávách. E, finanční instituce pro mě nerovná se banky a ani nemám problém se všemi bankami jako takovými. A tato diskuse je jistě velmi důležitá. Někteří se v krizi chovali velmi zodpovědně a od těch je potřeba se poučit. Nesmíme zapomínat, že tito poskytovatelé kritické infrastruktury v Evropě se během krize zachovali velmi dobře a nemuseli se vůbec uh, Ehm, eh, spolehat na žádné své eh, fondy pro selhání eh, v prvních ani pozdějších fázích krize. Takže nejde pouze o CSD, ale jde skutečně o extrémní podmínky, a extrémní podmínky jsou samozřejmě extrémní, nikdo nechce řešit svou vlastní likvidaci, ale je potřeba, aby tyto firmy měly eh, představu o tom, jaké jsou právní dopady, pokud k takovéto likvidaci dojde. To je jednoznačně prospěšné. A všichni operátoři napříč Evropou, se kterými jsem mluvila, velmi ochotně chtěli v rámci plánování kontinuity řešit otázku právní jistoty pro případ něčeho neočekávaného. Samozřejmě nikdo nechce plánovat svou likvidaci, ale myslím si, že i oni sami uznali, že v této situaci je to pro ně zapotřebí. Takže zavedení celoevropského rámce v této oblasti, myslím, nebude nikým oponováno. Je to něco, co lidé přivítají. Děkuji, jak říkám, ještě jednou všem za komentáře. Poznamenala jsem si Eh, tu žádost o separátní likvidační systém pro eh, kritickou infrastrukturu spíše než pro banky pracující na základě licence, to jednoznačně zohledním a doufám, že proběhne ještě širší a rozsáhlejší debata o tom, kde může nastat varianta recovery eh, versus varianta resolution, tedy eh, to obnovení činnosti a nebo rozpuštění společnosti a také diskusi k tomu, kdy se skutečně začnou používat ta klientská aktiva. Já si myslím, že pokud k tomu už má nějak dojít, má to řešit Národní regulační úřad, možná ve spolupráci s nějakým úřadem pro likvidaci podniku, ale když jsme ve fázi, kdy už žádáme po klientech jejich peníze, tak je to skutečně situace nevýhodná vzhledem k tomu, jak vypadá ten systém záruk ze zprávy Delangen eh, a pokud jde o, eh, o členy clearingových společností, konec konců ty, eh, ti jsou placení klienty za službu a tím pádem nesmí eh, tyto náklady vracet zpět klientům v momentě, kdy se něco pokazí. Je tam konec konců i taková, taková určitá záruka, která trošku brání těmto, těmto problémům. Děkuji všem ještě jednou, pozměňovací návrhy v září. Děkujeme. Jak už jsem řekla, Eh, termín pro pozměňovací návrh je 3. září, takže do eh, dovolených vám to zasáhne. Diskutovat je pak budeme 23. září a 17. října chceme hlasovat v Ekonu plénum v listopadu. Takže tak. Eh, já teď předám předsednictví Theodorovi, který bude předsedat po zbytek dopoledne. Já se jdu připravovat eh, na meziinstitucionální výměnu názorů s Evropskou centrální bankou. Okay, let's start moving. Dobře, můžeme se nyní a pustit do zprávy Jurgena Kluteho. Jedná se o srovnatelnost poplatků v rámci platebních účtů. Pane Klute, máte slovo. Ano, děkuji vám. Předně chci upozornit na to, že bylo zapotřebí se o to pokusit několikrát. Pan Barnier eh, řekl, že dokonce pětkrát, eh, než tento projekt byl v rámci komise akceptován a eh, kdy se setkal s úspěchem. Proto bych chtěl předlohu komise napřed přivítat. Myslím, že Eh, v hrubých rysech je to eh, dobrý podklad pro naši práci a také eh, naše zájmy a cíle, o něž usilujeme bude tomu rok, už tomu byl rok, co jsme v parlamentu hlasovali o iniciativní zprávě. V té iniciativní zprávě šlo primárně pouze o bankovní účet a přístup k základním eh, bankovním, základnímu bankovnímu účtu. My jsme tenkrát eh, skutečně o tom rozsáhle diskutovali a získali jsme velkou většinu a ehm, přál bych si, abychom v tomto duchu pracovali dále na nyní předložené zprávě, abychom se v tomto smyslu také eh, zasadili o dobré řešení, které našim občanům a voličům bude k užitku. Pravidla, o nichž budeme dnes diskutovat, eh, by se eh, měly nechat poměřovat podle toho, eh, do jaké míry poskytují možnosti rozumné, rozumného konkurenčního boje a dobrého využití pro občany. A jde také o to posílit důvěru v banky a částečně ji mm, obnovit. Jsou určité členské státy, kde důvěra eh, v banky je poměrně nízká. To si my eh, v západní části Evropské unie někdy neuvědomujeme a kde lidem padne velmi zatěžko své úspory svěřit bankovním eh, ústavům, protože jim prostě málo důvěřují. A tak se domnívám, že tato směrnice by měla přispět i k posílení důvěry v banky obecně a tudíž přispět i k dalšímu rozumnému vývoji jednotného trhu a sice rovnoměrně ve všech jeho částech. Komise eh, vypracovala návrh, který, jak jsem již uvedl, upravuje nejenom přístup k účtům, ale eh, zahrnuje také otázku transparentnosti poplatků a právní jistoty eh, při přechodu eh, z jednoho účtu eh, k druhému nebo z jedné banky do druhé. Já tím textem projdu. Po pořadí první kapitola se zabývá bankovními poplatky. Komise navrhuje eh, řadu nástrojů, eh, které by měly bankovní klienty eh, podpořit v tom, aby lépe pochopili nabídky bank a aby je lépe uměli srovnávat a pak učinili informované rozhodnutí o tom, v které bance si zřídit účet. Než dojde k otevření účtu, by banky měly spotřebitelům poskytnout přehlednou informaci o poplacích. V některých některých zemích, ale zdaleka ne ve všech to existuje. Z tohoto přehledu by mělo vzejít, jaké poplatky jsou vybírány za e, jaké služby či produkty, tak aby e, klient mohl tyto přehledy e, srovnávat, by jejich eh, forma a obsah měly být víceméně harmonizovány. A měl by být dan k dispozici také jednodušší glosář pro eh, klienty eh, jako pomůcka. Dále banky by pravidelně podle představy komise alespoň jednou ročně měla vydávat přehled o skutečně vybraných poplatcích. I to je nástroj pro srovnávání jednotlivých bank bankovních ústavů. A komise chce také zajistit, aby občané měli ve své zemi přístup eh, k alespoň jedné eh, eh, bezpečné webové stránce, která srovnává banky a bankovní poplatky. Tato stránka by měla být opatřena jakýmsi, jakousi známkou kvality. To je rámec, který tady komise nabízí. Myslím, že hovoříme tady o základních, zcela základní právních úpravách, které se rozumí sami sebou. Když navštívím jakoukoliv prodejnu, tak je zcela samozřejmé, že produkty jsou opatřené cenovkami, aby každý věděl, co, co stojí. A ale u bank to není vždy tak. A tudíž vyvstává otázka, proč by to nemělo pro banky také na příště platit, stejně tak samozřejmě jako v jiných eh, hospodářských odvětvích. Já mám ještě několik upřesnění k tomu, co eh, komise předkládá. Jednak, že jsme provedli několik hlasování, eh, že jsme odsouhlasili terminologii podle směrnice se o platebních službách. Tam ta terminologie původně eh, nebyla sladěná a tudíž eh, se domnívám, že je v zájmu zabránění eh, nedorozumění ujednotit tu terminologii. Před otevřením účtu by spotřebitelé měli být zásadně informováni o všech nákladech a poplacích, které mohou vzniknout, včetně úroku má dáči dat, dal. E, to je mm, také upřesnění. Další pozněvací návrhy z mé strany se vztahují k tomu, že e, ty srovnávající webové stránky jsou velmi důležité za předpokladu ovšem, že budou nezávislé a že vykazují vysokou míru kvality orgány dozoru, které by tak jako tak měly být průběžně informováni o, o poplacích, by e, měly být do toho zapojeny a měli by e, také sami nabízet e, srovnávací tabulku poplatku. Bez ohledu na to, že by tady měly být ještě i jiné nezávislé subjekty, které to dělají. A na národní straně na každé vlastně v každém členském státu by měl existovat i přístup k portálu EU, eh, tak eh, aby eh, klienti měli přístup i k informacím v jiných členských zemích. Dalším eh, cílem směrnice eh, eh, je usnadnit přestup z jedné banky do druhé, z jednoho účtu k druhému. Toto je někdy obtížný nebo dokonce choulostivý postup, jehož se někteří klienti obávají a mm, tudíž tady se snaží komise i stanovat určité lhůty pro tyto přestupy nebo přechody, které někdy trvají příliš dlouho. Banka, která ztrácí klienta, někdy nedostatečně kooperuje a to samozřejmě může způsobovat problémy například při povinných platbách, které musí e, ten klient provádět například na nájemném a tak dále. E, dále Eh, jde o to, aby eh, ta eh, bankovní instituce, od, z které zákazník odchází, skutečně plynule zajistila kontinuitu například trvalých příkazů a tak dále. Je také nutno vytvořit určité komunikační prostředky, které potřebuje zákazník. Když zákazník chce přesunout například účet, který je veden již jeden rok, tak by za tento přestup neměl neměl nic platit. Samozřejmě, že by nebylo smysluplné, aby eh, klienti každé dva měsíce eh, měnili účty, ale pokud eh, by se jednalo o přestup z účtu, který byl veden jeden celý rok, tak by tento přestup měl být bezplatný. Dále komise by chtěla zjednodušit výměnu účtu ehm, v celém jednotném trhu, což by mohl být um, impuls pro konkurenceschopnost na celém celém jednotném trhu. Eh, proto se domnívám, že jednotný trh by měl být otevřen i pro bankovní klienty, ale je zde celá řada praktických problémů po mém soudu. Já jsem se o tom bavil s některými zástupci bank a je to logické. Právě při převodu eh, dluhopisů existují technické i právní eh, problémy, zejména když to probíhá mimo prostoru SEPA. Tady je nutno se ještě eh, řešením zabývat. Já jsem několik návrhů předložit a předložil předložil, ale myslím, že eh, o tom mm, budeme muset ještě diskutovat. Myslím si, že je to velmi pragmatická otázka a eh, lze dospět k dobré a pragmatické, eh, pragmatickému řešení pokud jde o eh, eh, odstranění rizik souvisejících se změnou účtu, tak eh, tady jsou některé požadavky, které spotřebitelé již požadují. Například zřídit trvalý a přenos, trvalé a přenos obecné číslo účtu, jaké je k dispozici například ve Švédsku pro podniky, eh, takže první zkušenosti tady jsou. Ovšem je to něco, co eh, není krátkodobě realizovatelné. Eh, musí to mít střednědobou perspektivu řešení. Takže je to spíše jaková, jakási cílová představa pro střednědobou eh, eh, lhůtu časovou, ale myslím, že bychom eh, se tím měli zabývat, protože by to dlouhodobě zjednodušilo změnu účtu. A pak je tady ještě nizozemský a také britský model, který také automaticky vlastně převádí um, platby uh, z jednoho účtu um, um, na ten druhý nový. To je něco, co je technicky obtížnější, ale je to také proveditelné. Myslím, že Evropská unie by se měla chopit těchto pozitivních zkušeností a měla by v rámci realistické časové lhuty členské státy k těmto změnám Um, podněcovat. Dále uh, práva přístupu k jednoduchým uh, účtům, uh, to je další oblast, o které jsme již hovořili a dokonce jsme dospěli k um, širokému kompromisu. Tento kompromis je důležitý nejenom pro tuto část směrnice. Ty pozměvací návrhy se řídí podle toho, co jsme již sformulovali v iniciativní zprávě a co jsme schválili velkou většinou, jako koordinátoři si uvědomujeme a jsme se shodli na tom, že eh, jednání s radou by měla být uzavřena ještě před volbami a je to také eh, možné, to chci zdůraznit. Je to také otázka naší věrohodnosti se o to pokusit a, a pracovat rychle a plynule. Myslím, a snad ještě jedno slovo k přístupu k bankám. Existuje tady jeden velký rozdíl oproti tomu, co máme v iniciativní zprávě a velmi mi záleží na to, abychom to napravili. My jsme se v rámci iniciativní zprávy shodli na tom, že v zásadě otevřeme všechny eh, banky, anebo eh, eh, všechny banky zavážeme, aby nabízeli základní účty, ale s určitými výjimkami. Existují některé banky, kde je pochopitelné, že pro ně platí výjimečné úpravy a měly by platit, eh, ale eh, přesto přeze všechno by toto bylo důležité, protože návrh komise praví, že v konečném důsledku má být eh, jenom jedna banka, která by toto nabízela, ale já myslím, že to ani neprospívá eh, eh, posílené mobilitě uvnitř vnitřního trhu, ani to není v souladu s rovnými podmínkami hospodářské soutěže a je to také diskriminující, když zejména osoby, které ze sociálních důvodů jsou na takovouto úpravu odkázány, když je už e, na čísle účtu e, zjevné, že někdo má finanční nebo ekonomické problémy. To je mm, pro nás e, důvod, proč jsme se shodli na té formulaci v iniciativní zprávě a mně velmi záleží na tom, abychom toto zachovali a i vůči komisi to prosadili. Myslím v konečném důsledku, že to bude Eh, také eh, něco, co musíme obhájit vůči radě. Tolik tedy eh, má mé stanovisko k této zprávě. Já vám děkuji za pozornost a těším se za vaš, na vaše komentáře a otázky. Děkuji, pane Klute. Začneme nyní s tínovými zpravodají, pan Lange. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Kolega Klute si skutečně dal mnoho práce tím, že zpracoval 118 pozměňovacích návrhů ke zprávě. Přitom, jak sám zdůraznil, vzal v potaz usnesení parlamentu o přístupu k základním bankovním službám, ale již první průzkum ukazuje, že vše to, co Eh, se nevešlo do původního kompromisu, se eh, dnes zase vynožuje. Eh, musíme skutečně o tom hovořit při veškeré úctě vůči němu, jak dodržovat ty kompromisy. Za druhé, je tady určité rozšíření tématu. My jsme se shodli na tom, že půjde o přístup k základním bankovním službám, což je zajímavé téma. Komise tady ještě nadnesla um, další oblast, eh, totiž srovnatelnost bankovních účtů, změnu bankovních účtů, že to eh, eh, je tedy také součást jednotného trhu, ale ten konkrétní návrh nebyl tak zcela snadno proveditelný. Komise to také ve svém návrhu na straně 3 zdůvodňuje, že podle jejich odhadu a odhadu MM několik eh, procent občanů v EU eh, nemá účet a sice 58 milionů spotřebitelů EU nemá platební účet a eh, že přibližně 25 milionů z nich by si přálo jej založit. A to nejenom z důvodu platební neschopnosti to nemají, ale i z důvodu tradice. V některých jihoevropských zemích je vazba k hotovosti silnější než k účtům. To je otázka tradice i důvěry. A to eh, nelze tímto přístupem jen tak eh, eh, setřít. I dnes existují skupiny obyvatel, které mají nadále v oblibě platit v hotovosti. Eh, to možná ani nesouvisí s tím, že mm, tady eh, dochází nebo by mohlo dojít eh, k obcházení daňových povinností nebo praní špinavých peněz. To s tím nesouvisí. A co z toho soudím? Kompetence musí přejít na národní státy. Pouze oni mají možnost určitými nástroji toto chování změnit a zlepšit. A proto ta, ten právní základ komise, totiž směrnice, je správný Eh, členské státy tady musí převzít odpovědnost. Eh, eh, kolega Klute tady nastínil nebo vylíčil tu svoji základní představu a já si myslím, že ve dvou bodech by členské státy měly mít větší odpovědnost. Za prvé, pan Klute na minimálně pěti až sedmi místech požadoval dodatečné delegované uh, akty nebo akty v přenesené eh, pravomoci, na což se řada kolegů eh, dívá velmi skepticky. Eh, tyto akty v přenesené pravomoci mají svůj vlastní byrokratický charakter a já mám zde také určité pochybnosti. Spíše bychom ve směrnici měli upravit ta základní fakta a to je také návrh nebo součást návrhu. Tudíž tyto akty v přenesené pravomoci nepotřebujeme. A za druhé, informace o poplatcích. To je samozřejmě oprávněný požadavek tyto přehledy eh, mají eh, různou povahu v různých bankách. V Německu například existuje bankovní skupina, která eh, Eh, vlastně nabírá nebo dělá nábor eh, klientů eh, bezplatnými bankovními službami, což samozřejmě je v pořádku. Ale dále otázka trvale přenosných bankovních účtů. To myslím ale porušuje pravidla SEPA byť to kolega požaduje. My nyní máme eh, čísla účtu v rámci SEPA, tam je vlastně určitý kód země, kód banky zapracovaný a odpovídá to určité struktuře, ale když nyní budeme mít dvoukolejnost, to znamená v rámci eh, SEPA ehm, a pak ještě eh, vedle SEPA další systém, obávám se, že to způsobí určité náklady, že by ty náklady mohly činit až 50 eh, miliard eur. A eh, tváří v tvář eh, zadluženosti bank a vůbec nutnosti stanovat banky, pan Klute to sice nastavil na dlouhodobý eh, časový rámec, ale přesto přece všechno si myslím, že to je eh, stávajících ehm, podmínek eh, velmi obtížné. Byť to funguje již ve Švédsku, tak to v Evropské unii ještě nemusí být měřítkem. Také ten zmiňovaný servis pro případy změny bydliště. I tady si sám klient musí rozhodnout sám, jaké příkazy platební příkazy vlastně převede ze svého původního na eh, nový účet. Eh, myslím, eh, že by to nemělo být povinné, tato služba vlastně bankovní služba převádění plateb v případě změny bydliště. To může být dobrovolné, ale nikoli povinné. Je zde ještě řada dalších návrhů pana Kluteho. Některé jsou použitelné ve smyslu společného usnesení, ale jiné zase tento rámec přesahují. Například ten eh, eh, komunitární eh, portál Evropské unie. Obvykle je ten účet vázán jazykem jazykem toho příslušného klienta pouze 0,72 eh, klientů podle statistiky eh, využívá eh, bankovních služeb v jiném jazyce než ve svém vlastním. Otázka tedy je, zdali ehm, to skutečně je užitečné, zdali to není Eh, vlastně zbytečné eh, kompetence eh, respektive komise sama ve své zprávě praví, že první návrhy tohoto druhu byly odmítnuty výborem pro hodnocení dopadů. Dvě stanoviska Eh, jim eh, byla odmítnuta. Útvary komise pak provedly další změny. Já se domnívám, že s ohledem na tento celkový účinek, to znamená právo každého eh, k přístupu na přístupu k účtu podle našeho usnesení z roku 2012 je podpořeno, ale je tady nutná srovnatelnost a transparentnost, ale eh, veškerá opatření nad rámec toho eh, by eh, měla být nahlížena s velkou opatrností. A proto, pane kolego Klute, Eh, skutečně vám patří moje úcta eh, za tu práci, ale eh, ta lhuta do 2. září je příliš krátká a zasahuje do eh, letních prázdnin. Já bych navrhoval, aby ta lhuta nebyla až tak ambiciozní. Konec konců parlament bude zasedat také v říjnu, listopadu, prosinci, lednu, noru, březnu a tak dále. Takže tu lhutu bychom měli přesunout alespoň na 15. září z toho 2. září. To je moje prozba v zájmu eh, rozumného posouzení. Jinak eh, vím, že jste ochoten kooperovat my také. Přejeme si rozumnou směrnici, která ovšem nepovede k tomu, že se Evropská unie bude příliš eh, vměšovat do kompetencí eh, jednotlivých států. Děkuji, pane Langene, a nyní dávám slovo panu Ludvíksonovi. Tak för Já vyberujeme o tak. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji ze všeho nejdříve panu zpravodaji za velmi dobrou kvalitně odvedenou práci. Mnoho těch základních myšlenek jeho zprávy sdílím bez problému. Je dobré vycházet z té zprávy z vlastní iniciativy, která byla před časem v parlamentu přijata. Pozice, kterou jsme tehdy odsouhlasili velkou většinou, je použitelná, myslím, velmi dobře i zde. Mnoho těch principiálních řešení, která jsme přijali už tehdy, můžeme využít hezky i teď. V dosavadních diskusích o návrhu komise se říká, že toto je e, proti principu subsidiarity, ale pro, s tím nesouhlasím. Ba naopak, jsem přesvědčen, že toto je oblast, kdy evropské právo ve je ve velké míře oprávněným eh, nápravným prostředkem. Na jednu stranu máme konkrétní problémy, které musíme řešit, evidentně. Eh, nějakých 25 milionů uživatelů v Evropě chce mít platební účet, ale nemá ho. Eh, máme trh kde se ceny pro bankovní účty velmi těžko ovlivňují a velmi těžko se i mění, eh, mění banka. Tím pádem eh, je to pro spotřebitele mnohem dražší, než by muselo být. Máme také situaci, kdy pak jaksi absence konta vede k omezením vnitřního trhu, například při přeshraničních platebních stycích nebo při vůbec přeshraničním pohybu eh, občanů. Takže finanční sektor i členské státy už měli dost času na to, aby toto vyřešili. Finanční sektor chtěl vypracovat sazby pro transparentnost cen a Eh, různé možnosti pro výměnu bankovních ústavů, ale eh, ze strany sektoru zde nebyla vůbec žádná angažovanost a tím pádem výsledky byly spíše špatné a nejsou vůbec uspokojivé. V mnoha členských státech existují určité národní systémy, kde s ohledem na jeden nebo dva body tohoto návrhu jsou efektivní, ale jen velmi málo zemí má systém, který by zohledňoval dostatečným způsobem všechny body zde, zde uvedené a v některých členských státech nemáme vůbec nic. Takže sečteno a podtrženo je zcela správné v takovéto situaci postupovat na evropské úrovni. Je potřeba Eh, řešit všechny body tohoto návrhu pozitivně a co, aby byl tento co nejrychleji přijat. Teď k otázce práva na platební účet. Eh, já jsem jednoznačně pro, aby tento systém byl univerzálně platný, protože jak, jakýkoliv poskytovatel eh, takovýchto platebních účtů musí být připraven poskytovat i základní platební účet. Tím se můžeme vyhnout e, riziku toho, že toto bude jakýmsi sociálním stigmatem. To by se stalo, kdyby v každé zemi byl jenom jeden poskytovatel, který by mohl takováto konta nabízet. Bylo by to, myslím, nešťastné. E, kdyby všechna ta konta, která se jaksi považují za méně atraktivní, byla hozena na jednoho poskytovatele. Jde tu skutečně o právo. Nejde o to, abychom vytvářeli jakési pokřivené fórum pro sociální podporu slabých skupin. Pokud jde o náklady, eh, na tom je potřeba ještě zapracovat podle mě eh, důležitá součást tohoto systému je pevně si říci, že základní konto se základními eh, funkcemi bude také nejlevnějším kontem, které nějaký poskytovatel nabízí. To je zcela logická a efektivní ehm, myšlenka, eh, že tedy ti uživatelé těchto kont nebudou platit více než ostatní. Pokud jde o transparentnost, srovnatelnost kont a tak dále a tak dále, jsem přesvědčen, že pokud je to možné, měli bychom se snažit o zjednodušení. Nesmíme to příliš komplikovat. Vím, že některé pozměňovací návrhy pana zpravodaje jdou jaksi ještě nad rámec tohoto, příliš ten systém komplikují. Nesmíme zapomínat, že e, i ty právní předpisy musí být určeny těm e, uživatelům. A i ti uživatelé kteří se o toto příliš nezajímají, by se v tomto měli moci, mít možnost eh, rychle zorientovat, aby si vybrali správného poskytovatele právě pro sebe. Eh, pokud budeme mít velmi obsažné dokumenty s analýzami a tak dále, tak to v podstatě k ničemu nebude. Bylo by asi lepší zasadit se o to, že bychom třeba identifikovali nějakých 10 nebo 15 služeb, které eh, poskytují platební účet, a které by pak byly zvažovány společně s ním. E, pokud jde o e, změnu poskytovatele konta, zde jsou dvě důležité věci. Jednak e, jasná pravidla pro to, jak dlouho takováto změna konta může trvat a dále jasné stanovení povinností obou těch poskytovatelů. Na straně členských států je potřeba ponechat dostatečný manévrovací prostor, aby si členské státy sami mohly stanovit praktickou strukturu pro, výběr, eh, pro výměnu kont jako takový. Eh, už existují jisté velmi dobře fungující systémy pro výměnu kont a ty by měly mít možnost fungovat i nadále bez, bez eh, nutnosti velkých změn. Důležitý aspekt s tímto související jsou poplatky. E, ta konta, e, e, respektive výměna kont, nesmí být příliš drahá. Ty dílčí odvody, ta celková částka musí být jaksi únosné. Dále je otázka změny poskytovatele přeshraničně a to i v případě zemí mimo EU, Tady už to není tak eh, jednoduché, jako když jsou oba poskytovatelé v, eh, v eurozóně. Je potřeba dbát také budoucnosti, pokud jde o svobodu pohybu, kterou zde chceme, eh, kterou zde chceme podporovat, zejména při změnách kont. Tolik tedy prvních pár reakcí z mé strany na tuto zprávu. Jsem rád, že pan zpravodaj nám předložil takto kvalitní návrh. Je to, myslím, dobré znamení pro další práci. Jsem přesvědčen, že můžeme vypracovat kvalitní kompromisy užitečné pro naše občany. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Eh, a nyní pan eh, Filip de Becker za liberály. Děkuji, pane předsedo. I za sebe chci poděkovat panu Klutemu za usilovnou práci, kterou vložil do návrhu již v minulosti, ne nyní nad pozměňovací návrhy a už připravoval téma z vlastní iniciativy. A myslím, že je dobré, že naši práci opíráme o minulou činnost tohoto výboru. Jsem přesvědčen, že návrh komise je kvalitní v tom smyslu, že řeší potřebu, která existuje. Jedinou věc, kterou bych chtěl dělat eh, na začátku této rozpravy, jasně rozlišit dva problémy, které zde řešíme. Na jedné straně sociální exkluze, eh, lidé, kteří nemají přístup k platebnímu účtu z ekonomických či finančních důvodů, či sociálních důvodů. Na druhé straně se snažíme také řešit otázku vnitřního trhu a přezraničního trhu. A potřeby těchto dvou skupin lidí jsou trošku odlišné. A na začátku rozpravy bychom měli říci, že se snažíme současně vyřešit oba problémy a musíme jasně tyto věci oddělit. Je třeba také jasně říci, že naším cílem by, náš cíl by měl být dvojí. Hovoříme o základních platebních účtech, snažíme se o sociální začlenění a také řešíme některé problémy vnitřního trhu a myslím, že obě věci mohou jít ruku v ruce. A jsem také přesvědčen, že řada lidí zde, i těch, kteří se tím zabývali a budou se tím zabývat, sdílejí stejný cíl. A rozpory asi nastanou okolo technických řešení a modalit, jak dosáhnout těchto cílů. A jenom několik základních myšlenek ke zprávě komise a k návrhu kolegy Kluteho. Za prvé, pokud jde o změnu, o přechody, vím, že změna bankovního účtu mezi členskými státy může vyvolat velké náklady a velké prodlení. A to je věc, na kterou bychom se měli soustředit, aby změna byla mnohem rychlejší, zejména mezi členskými státy. A řada změn probíhá uvnitř členských států, tedy ten přechod by měl být mnohem rychlejší. A to také bylo v minulých zprávách. Transparentnost poplatků, to je klíčová otázka, kterou bychom měli řešit. Je velmi důležité vědět eh, dopředu, eh, kolik stojí bankovní účet a kolik budou stát služby spojené s bankovním účtem. A o tom jsme mluvili minulosti, nemělo by to být eh, zdarma, ty služby měly mít cenu, ale nemůže to být nejvyšší cena celé nabídky produktu. Exist, Existují již systémy v členských státech u neziskových organizací, které byly založeny i jednotlivými bankami, kde jsou eh, platební účty zdarma a měli bychom eh, zapracovat i tyto systémy. A potom se dostaneme k diskusi o subsidiaritě a celkový rámec na evropské úrovni by měl být eh, jasný, pokud je o transparentnost souhlasím s panem Klutem, že bychom měli mít analýzu ex post eh, cen a to asi bude o něco složitější a věřím, že by měla existovat transparentnost na začátku toho balíčku, tedy za určitou cenu jasný soubor služeb, které jsou nabízeny. Externalizace, to je také důležité téma, nejsem přesvědčen, že bychom měli vytvářet novou terminologii, ale měli bychom uvést do souladu používané pojmy v jednotlivých členských státech, aby bylo zajištěno, že jejich transparentnost je skutečně naším hlavním cílem. Pan Klute také navrhuje přenositelnost základních platebních účtů a převod e, čísla platebního účtu, to je technicky velmi obtížné, nejsem si jist, e, zda to bude užitečné. Pan Lange na to také odkazoval. Myslím, že bychom měli zde zajistit, že technické otázky a problémy nejsou větší než ten problém, který chceme řešit. A proto tady příliš nejsem. Celkově za to si myslím, že zpráva, kterou zde připravujeme, by měla být ambiciózní. Budeme vyjednávat s radou, a proto se přimlouvám za to, abychom měli ambiciózní zprávu soustředěnou na dvě klíčové věci sociální začlenění na jedné věci a usnadnění, aby lidé fungovali přezraničně. A z krizí vidíme, že řada mladých lidí překračují hranice v Evropské unii, studenti, ale také žadatelé o práci a proto e, je třeba jim přizpůsobit základní bankovní služby a platební účty. A mělo by zde být co nejméně překážek, jak je to možné a přeji si, aby všechny politické skupiny byly ambiciozní, abychom připravili dobrou zprávu. Děkuji. Děkuji, pan Gigold. Nemusím toho mnoho doplňovat. Chtěl bych jenom říci, že vítám, že konečně tato zpráva je předložena my jsme na to čekali velmi dlouho, zpravodaj poukázal na problémy, na které jsme narazili. A Michel Barnier na ně narazil také v komisi. Měli bychom být opatrní, abychom nepřispěli k pocitu, že Evropa se stará o banky, pojišťovny, a ratingové agentury a když se dostaneme k problémům těch nejslabších v Evropě, kteří si chtějí otevřít účet nebo chtějí opustit eh, na chladný účet, takže nám je to jedno. A tudíž si myslím, že je důležité, že v této věci, jak Filip de Bakker řekl, je třeba, abychom měli ambiciozní cíle u této zprávy a měli bychom být také obezřetní, aby ta řešení v jednotlivých zemích eh, mohou vypadat eh, různě a potřebujeme tedy obsažný přístup, ale měli bychom mít opatrní, aby taková nabídka základního bankovního účtu nemohla být využívána proto, aby došlo k diskriminaci a poskytovala eh, signál tomuto spotřebiteli, který je viditelný třetí straně. To by skutečně poškodilo ty nejslabší a nebylo by to žádná forma pomoci. A bylo by eh, také paradoxní, kdyby eh, skutečnost, že některé subjekty již pracují s chudými, některé spořitelny a úvěrové instituce, a nabízejí již tyto služby, jsou využity jako důvod pro to, že ostatní nemusí dělat nic. Myslím, že většina z nich, zejména ten vytvoření tedy různých úvěrových družstev a asociací, neznamenalo, že by se nic nemělo měnit v bankovnici. Ty vznikly právě proto, že banky vlastně nebyli schopni pracovat se všemi, se kterými pracovat měli. A proto péče o ty nejslabší zákazníky by měla být věc, kterou by měly dělat všechny banky. A myslím, že Deutsche Bank vůbec nepoškodí se starat také o někoho, kdo žije ze základního příjmu. A myslím, že bychom měli být opatrní i z hlediska eh, konkurenčního. Konečně je tu jedna otázka, kde jsem zatím nenarazil na dobré řešení. Pokud z dobrých důvodů usnadníme změnu eh, bankovního účtu, protože to je vlastně nejlehčí, nejlehčí postup, nejlehčí metoda. A tím bychom byli schopni snížit přílišné náklady u bankovních účtů. Bez eh, přílišné interference. A pokud eh, budou k dispozici příslušné internetové stránky, kde bude možné si srovnat náklady, tak donutíme tímto banky k určitým podnikatelským modelům a bude možné srovnávat eh, jablka s ruškami. Pokud určitá banka má širokou síť eh, místních poboček a jiné fungují pouze na internetu, a potom je budete srovnávat. Eh, na, u jedné budete mít pouze příslušnou informační linku a na druhé bude skutečný partner pro jednání. Takže srovnáváme hrušky s jablky. A je třeba, abychom byli opatrní, aby to srovnávání nediskriminovalo ty instituce, které poskytují eh, i síť poboček. A další kvalitativní eh, změny a zlepšení. A další otázka finanční stabilita. Pokud budete pouze srovnávat bankovní účty bez ohledu na to, zda banka má eh, eh, široké nebo malé kapitálové zajištění, tak to může podporovat takový business model, který vlastně bude vést k co nejmenšímu, nejmenší výši vlastního jmění. A tyto banky budou a ty banky vlastně budou vypadat stejně. Pokud eh, budeme směřovat k bailinu vkladu nad 100 000 euro, tak i to by mohlo být problematické pro spotřebitele, minimálně pro ty, kteří mají tolik prostředků, i když jich je málo. Takže musíme být opatrní, pokud eh, budeme srovnávat a měřítkem pro srovnávání by neměly mít pouze náklady, ale také kvalita. A kromě toho je také důležité, abychom zvýšili přezraniční aspekty a posílili společný trh, ale neměli bychom tak činit pochybnými měřítky. Kromě toho si myslím, že práce Jurgena Klute skutečně jde správným směrem O podrobnostech se můžeme ještě bavit, ale tady bychom skutečně měli působit eh, co nejrychleji, protože cílem by mělo být, že v tom seznamu schválené legislativy za tohoto volební období by měla být minimálně jedna věc, která je evidentně zaměřena na ty nejslabší na finančním trhu. Děkuji, pane Gigolde. Je mi líto, že eh, musím říci, že tu máme seznam kolegů, kteří požádali o slovo a já vás všechny žádám, abyste se snažili o stručnost, protože máme již eh, určitý časový limit před sebou. A není pan Kamal. Děkuji mnohokrát. Myslím, nejdříve chci poděkovat eh, zpravodaj, že skutečně připravil tak rychle tento návrh sdílím některé obavy ostatních stínových a to, co také zpravodaj zahrnul. Myslím, že Filip říká, to říká správně. Máme tu dvě věci. Hovoříme k přístupu k finančním službám a řada lidí nemá přístup. A nevidím důvod, proč by někdo by s tím nesouhlasil. A myslím, že tady se na tom shodneme. Druhá věc je otázka jednotného trhu. A jak budeme řešit tyto otázky jednotného trhu? A musíme pochopit, že v různých členských státech existují různé úrovně a různé důvody, proč lidé nejsou, nemají přístup k bankovním službám. Pan Langen to říkal. A v, můj otec je z indického společenství a, a my jsme fungovali na základě hotovosti a nikoli na základě kreditních karet. A celá řada lidí funguje na základě hotovosti. Ale neznamená to, že by neměl mít přístup ke službám, protože díky technologiím si musíme uvědomit, že když nemají bankovní účet, mohou mít například kreditní kartu. Takže i bez, je, je, je možné mít přístup k úvěrovým službám, k kreditním službám, můžete nakupovat produkty přes internet. Nezapomínejme, že existují tyto technologie. A je třeba si uvědomit, že neveďme tu diskusi o tom, jak získat více CDček a kazet, když existuje MP3. Tedy díky technologiím, ano, do, telefonní bankovnictví, internetové bankovnictví prolomilo celou řadu eh, nových eh, hranic a dochází ke slučování vypůjčitelů a úvěrových institucí a existuje také půjčování mezi, jedno, mezi jednotlivými soukromníky. Takže nesrovnávajme zde jablka s ruškami. Musíme se skutečně zabývat tím, co dokáží pro nás udělá technologie. A další věc je třeba uznat, že jsem velmi znepokojen tím, že se budeme pokoušet nutit banky a zvyšovat počet bank na, na trhu. A určitá řešení existují na místní úrovni. Bude, chceme skutečně být odpovědní za to, že banky budou nabízet stejné služby, která nabízejí tedy úvěrová družstva, ano, z důvodu soutěže. A chceme, aby situace byla taková, že ti, kteří nemají přístup k základním slušným budou tam ještě hůře, protože my jsme se rozhodli jako zákonodáci, že eh, donutíme určité subjekty, aby pronikli tento trh a vytlačíme úvěrová družstva. A svým způsobem tato družstva plní mezeru na trhu. Měli bychom být skutečně eh, být velmi opatrní, aby ty alternativní instituce, které poskytují půjčky, a v mém volebním obvodu je celá řada těchto úvěrových asociací a neměli bychom dávat bankám velké pravomoci, aby je vytlačili. Tady musíme být velmi opatrní. Druhá věc, eh, pokud je o jednotný trh, eh, chtějí lidé skutečně přecházet z jednoho trhu na druhý, přecházet z jedné země do druhé, záleží to na tom, ze které jste země, ale řada mladých eh, v mé zemi říká, my chceme být schopni v zahraničí si otevřít účet tam a možná snáze převádět prostředky, než, se, než přecházet s účtem z Británie do Německa a zpátky. Takže řešíme skutečný problém, anebo je to jenom něco líbivého. I tím bychom se měli podobně zabývat. Konečně transparentnost. Ano, jedna z velkých otázek souvisejících s transparentností je zavádějící APR, tedy úroková sazba protože se vlastně nic nedozvíte, nebo velmi málo. Vidíte zde určité číslo a nic vám to neřekne. Před několika lety můj přítel půjčil příteli 100 liber a, a vrátíš mi to za, t, t, t, vrátíš mi za 14 dní 110 liber. Kdyby to byla oficiální instituce, jaké by bylo APR na této půjčce? Půjčil 100 liber někomu, kdo mu za 14 dní vrátí 110 liber. Ano, to by skutečně někoho odradilo a bylo, byl by obviněn z lichvy. Já myslím, že musíme se být takovýmto typem transparentnosti. Pokud někomu půjčím, pokud si půjčím 100 euro, kolik budu vracet za měsíc, za, týden, za rok, abychom mohli vlastně určité mechanismy půjčování srovnávat. Další věc k transparentnosti. Buďme transparentní i u těch podnikatelských modelů. Když vložíte peníze do banky, tak tam ty peníze nezůstanou. Vy vlastně ty peníze půjčujete bance a banka to zase půjčuje někomu za vyšší sazbu, tak, aby vy jste mohl dostat uh, úrok ze, ze svého vkladu. A ty peníze vlastně tam ne, neleží. A Děkuji vám. Děkuji. Je tu pan Sampo, nebo ne? A nyní má slovo man Balcen. A buďte co nejstručnější. Máme málo času. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také zpravodaji panu Klutemu, který byl skutečně velmi pilný a myslím, že podchytil všechny body. Já mám za to, že nic eh, nehovoří proti tomuto záměru. Eh, členové výboru by měli být rádi, že eh, k tomuto tématu předkládáme tento návrh, ale, eh, a to je důležité, mm, správné musí být i eh, předpoklady. Jednak musíme důkladně zvážit nevýhody a na konci, jako u všech legislativních záměrů, musíme nalézt tu správnou míru. Snad ještě několik málo připomínek k jednotlivým k rozsahu působnosti. Úprava o přístupu přístupu k platebním účtům pro každého. Eh, to vnímám ještě trochu kriticky protože eh, spotřebitelé by nezávisle na státní příslušnosti a bydlišti měli mít možnost eh, zřídit si konto v jakémkoliv členském státu. Vazba na ehm, stát anebo příslušnou banku už existovat nemusí. Já upřímně řečeno jsem velmi skeptický, pokud jde o proveditelnost v praxi. Ani my Není zcela jisté, do jaké míry spotřebitel před uzavřením nebo otevřením takovéhoto základního účtu má být prověřen. To znamená požadavky typu bydliště nebo určitého příjmu tady odpadají. Pozitivní je, že ten základní účet by neměl eh, obsahovat eh, úvěr, který lze přečerpat a tudíž ani negativní eh, saldo nebo zůstat nedostatek. Ještě na téma přiměřenosti, což je e, moje oblíbené téma u legislativních záměrů. Jsem si jist, že ne všichni poskytovatelé platebních e, služeb budou tímto toto povinností poskytovat základní účet e, postižení stejně. Budou to zejména ti Eh, lokální nebo na místní úrovni a tudíž eh, nejsnáze přístupní. Tyto banky patrně budou eh, konfrontovány i vyšší administrativní zátěží. Já se ale domnívám, že bychom měli zabránit, aby vznikla aby, aby menší poskytovatele těchto služeb byli přetíženi. Eh, jinak si myslím, že v návrhu eh, Kluteho jsou dobré podněty, transparentnost například a tak dále. Nutno ale také upozornit, že některé členské státy už mají velmi vysokou transparentnost o um, účtech a jejich vedení a z této transparentnosti by neměli eh, slevovat nic na základě eh, předpisů, které nyní o transparentnosti vzniknou, budou-li ty eh, méně podrobné než některé stávající. Myslím, že jednoduchá změna, přeshraniční změna účtu je také důležitá musí být ale zcela, zcela zřetelný užitek pro klienta a náklady, které tím vzniknou pro banky. Některé otázky jsou pro mě ještě otevřené, i pokud jde o praktické provádění. Děkuji. Okay. Thank you. Please try to remain. Děkuji. Tak zbytek kolegů, prosím, zkuste se omezit na dvě minuty vždy. Paní Intveld, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji panu zpravodaji, který, myslím, předložil velmi dobrý základ pro další rozpravu. Ono je to svým způsobem rostomilé, jak hovoříme o nástrojích, které už existují století, zatímco, jak říkal tadyhle pan kolega, svět kolem nás se mění velmi rychle a t- tak, e, všelijaké takovéto nástroje velmi rychle zastarávají. Takže ráda bych zdůraznila to, co říkal Filip de Backer, že musíme být ambiciozní, než že tady musíme dodržovat tradice. Tradice jsou hezká věc, ale je vždy i určitá chvíle, kdy je potřeba se jich zbavit, protože se e, svět mění. Žijeme v éře bitcoins, takže ono už to není tak, že bychom sebou nosili Eh, přes Alpy pytle peněz nebo, nebo, nebo směnek nebo něčeho takového na, na oslech nebo na koních a e, vlastně předstírat, že trhy jsou stále ještě národní, je naivní. Je potřeba podporovat přeshraniční obchod, je potřeba podporovat elektronické obchodování, e, Konec konců budeme diskutovat i transatlantickou dohodu o volném obchodu velmi sáhy, takže skutečně potřebujeme jeden jednotný trh, ne trh 28 ekonomik, ale jednotný jeden trh. A to znamená, že ano, lidé musí mít možnost změnit bankovní účet, změnit toho i přeshraničně, anebo si ho zachovat. To se dělá na národní úrovni, ale velmi brzy to bude i na mezinárodní úrovni v oblasti telekomunikací. Můžete změnit operátora, ale necháte si stejné číslo. Bankéři jsou chytří lidé a jsem si jistá, že vypracují systém, který toto umožní. Pokud někdo vymyslí něco jako bitcoins, tak určitě umí někdo vymyslet i systém, jak si člověk může nechat stejný bankovní účet u jiné banky. Samozřejmě banky to neradi dělají, nebo se o to nezajímají, ale myslím si, že je důležité, chceme-li skutečně vybudovat vnitřní trh pro maloobchodní bankovnictví, tak tento sektor potřebuje naši podporu. Nesmíme být příliš váhaví, Jinak nám ten pomyslný vlak ujede. Takže já bych velmi eh, ráda zdůraznila potřebu ambiciozní zprávy, která zajistí velký krok vpřed. To znamená změna účtu, přeshraniční změna účtu a zachování stejného čísla účtu. Děkuji. Děkuji. Eh, pan Gozes. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Myslím si, že, jak už tady zaznělo, jsou dva aspekty. Jednak eh, bankovní inkluze a z tohoto hlediska jednoznačně podporuji všechny návrhy pana zpravodaje, jeho práce je velmi dobrá. A za druhé modernizace bankovního světa. Nesmíme zapomínat, že bankovnictví je průmysl. Banky jsou společnosti a není to centrální plánování, kde si zkrátka něco vymyslíte a trh se pak podle vás zachová. E, nesmíme hromadit reformy, protože jsou všechny e, velmi drahé pro ty koncové spotřebitele. Musíme být opatrní a rozumní v této oblasti, protože když na banky navršíme horu předpisů, tak vzhledem ještě k dalším omezením a technologickému vývoji, který skutečně probíhá velmi rychle, to může způsobit dohromady velkou nespokojenost eh, v bankovnictví. Myslím si, že ta výměna účtu přeshraničně asi není nutná v tento moment, ale jednoznačně je to téma, kterým se pak můžeme do budoucna zabývat. Ale má to i hospodářský rozměr, musí to být formou pobídky. Čím více se posuneme k online bankovnictví, tím více pracovních míst bude online a tím budeme více a více rozštěpeni mezi reálným světem a online světem. Děkuji, paní Gular. Děkuji velmi stručně, děkuji komisi za odvedenou práci. Myslím, že je to dobře a i když eh, sdílím snahy Verné Langena, aby jsme si nezničili dovolenou, tak je třeba zareagovat eh, rychle, protože je to důležitý návrh. Vše, co jsme udělali u Emiru a trhu je skvělé, ale tady by to mělo být konkrétně pro Evropany. Za druhé, měli bychom i na paměti vnitřní trh. Jean-Paul je vzácné, že nejsme ve schodě, ale již desítky let vytváříme vnitřní trh pro finanční služby a pokud přikážeme omezené věci bankám, srovnatelnost cen a poplatků, Myslím, že na to banky nezajdou a nemyslím si, že by lidé příliš plakali nad osudem bankovnictví v současnosti. Ano, povinnost transparentnosti, o tom hovořila řada kolegů. Abychom si mohli vybrat, a jak řekl stínový Filip, měli bychom být ambiciozní, protože prozatím není příliš mnoho osob, které mají účty za hranicemi, ale rozvíjí se to, že žijete v jiné zemi, členové vaší rodiny jsou také v jiné zemi a to bylo naprosto výjimečné před 20 lety a nyní je to běžné. Takže se pokusme eh, sladit dvě obě věci. Poskytnout řešení tím nejchudším a také vlastně usnadněme přeshraniční eh, bankovnictví. Eh, řešením jednotlivých otázek vlastně nedochází ke stigmatizaci těch nejchudších. A tady hovoříme jménem naší interskupiny boje proti chudoby. chudobě. Jurgen to ví velmi dobře z první zprávy. Z těchto prostředí přichází informace, že lidé chtějí mít přístup k základním bankovním službám za rovných podmínek. A čím více budeme zacházet se spotřebiteli bez rozdílu, tak o to to bude lepší. Takže přístup, který umožní každému jedno řešení, případně na, na základě určitých eh, konkrétních služeb a také míru ambicí. domnívám se, že roztříštění finančních služeb v krizi není věc neutrální. Existují také digitální platby, elektronické platby, které podporujeme a děkuji vám, Jurgene, za práci. Máš plnou naši podporu. Thank you. Děkuji. Teď se vrátíme k panu Klutemu. Prosím o stručnost. A, pardon, ještě pan Langen. Děkuji. Jenom jedna poznámečka k Sofii. Sofie řekla, že musíme vytvořit skutečný vnitřní trh. Ano, Zaznělo to tu. Eh, Sofí chce skutečný vnitřní trh, ale já si nemyslím, že ten je závislý zrovna na těchto základních platebních účtech. Pro ty platební účty by měly mít odpovědnost členské státy. Eh, je potřeba mít tu přenositelnost, eh, srovnatelnost poplatku, systémy SEPA a tak dále. To je pro ten Eh, vnitřní trh samozřejmě důležitější, ale když si vezmeme základní konto v zemi, kde člověk pracuje nebo nemá nějaké vztahy, to je přece úplně něco jiného. Člověk akorát nesmí být vyloučen z tohoto systému, takže ty dvě věci prosím odděleně. Dobrá. Pane zpravodaji, máte slovo, buďte prosím stručný. Děkuji vám. Eh, děkuji ze všeho nejdříve všem za jejich komentáře. Myslím si, že v zásadě zde asi máme tady několik, velký, eh, několik rozdílných přístupů, ale myslím si, že se z toho nechá udělat jedna společná zpráva. Jsem otevřený pragmatickému přístupu eh, to, co říkal Werner Langen, to budeme muset ještě prodiskutovat. Samozřejmě mělo, měl by tady být přístup k těmto účtům v celé EU. Jak to uděláme, je otázka. O tom je právě potřeba diskutovat. Ale e, přesunout to zpět na úroveň členských států, s tím mám problém, protože to jsme zkusili a to nefunguje. Otázka druhá je, e, Eh, kdyby se banky spolu dohodly, že nějaké konto budou uznávat jako konto v celé EU, že třeba, já nevím, eh, potřebujete konto v eh, Anglii, když tam studujete nebo žijete, ale když třeba budete mít konto v Německu, které vám uznají ve Velké Británii, tak se to vyřeší, že ano? To by bylo jako, jako návrh řešení by to asi fungovalo. Teď tam jsou nějaké poznámky bez mikrofonu, které tlumočníci bohužel neslyší. Eh, jinak eh, si myslím, že eh, asi pokročíme ještě dál, až uvidíme pozměňovací návrhy, budeme možnost o tom diskutovat, vypracovávat kompromisy. Werner Langen se však zeptal na důležitou věc, jak to vypadá s termíny. My jsme si to stanovili velmi jaksi v rychlém sledu, Chceme to stihnout do konce roku, chceme to rozhodně stihnout do konce našeho volebního období. Je jasné, že tak, jak to je teď, to zasahuje do, do, do prázdnin, do, do, do období volna. Nevím, jestli bychom to mohli odložit o jeden týden, pane předsedo, co si myslíte? Pokud jde o ten návrh toho harmonogramu, říkám předseda, tak se tímto, touto žádostí budeme zabývat. O to prodloužení lhuty pro pozměňovací návrhy potvrdíme vám to e-mailem, zda je to možné. Pane zpravodajle, prosím už velmi stručně, protože máme další zprávu. Poznámky ze sálu bez mikrofonu. Mr. Kulte? Ja, ich, ich bin soweit auch fertig. Das war... A děkuji, pane předsedo, já jsem v podstatě skončil, takže děkuji. Aha, tak děkujeme. Takže tím pádem jdeme na poslední zprávu určenou pro dnešní dopoledne. Je to zpráva paní Ferreiry, Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik, provádění priorit na rok 2013. Slovo má paní Ferreira. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Budu mluvit anglicky, aby to šlo rychleji. Toto je druhá zpráva pro e, cyklus semestru na rok 2013 a představuje vstupy Evropského parlamentu, e, pokud jde o zkušenosti, které si máme přenést do příštího Evropského semestru. Rovněž to reflektuje závěry na základě specifických doporučení pro členské státy z tohoto roku. Samozřejmě předpokládám, že si kolegové zprávu přečetli a zaměřím se tím pádem pouze na její hlavní myšlenky. Doporučení, která komise teď předložila, myslím, ukazují pomalý pohyb tím správným směrem. Nicméně chtěla bych zdůraznit slovo pomalý pohyb, protože jsme se skutečně příliš neposunuli. Jaké jsou hlavní zkušenosti? Jsou to vlastně velmi jednoduchá sdělení. Potřebujeme více než fiskální konsolidaci. Fiskální konsolidace je samozřejmě zásadní, ale teď už máme dost zkušeností, abychom chápali, že bez alespoň minimálního růstu nebudeme mít udržitelnou fiskální konsolidaci. například nedávné odstoupení ministra financí v Portugalsku, což je země, která přesně sledovala doporučení trojky. E, to je v tomto světle jasné, alespoň v portugalském případě, že úsporná opatření, která byla zavedena, nemohla dosáhnout na ty cíle, které jsme si stanovili. A přesně z toho důvodu pan ministr rezignoval. Je to tedy jeden z důvodů, ale asi ten nejdůležitější. Takže potřebujeme reálný růst. Ten je zásadní proto, abychom znovu nastolili rovnováhu veřejných rozpočtů, zejména celonárodního rozpočtu a myslím si, že Evropský parlament by měl vyslat signál v tom smyslu, že efektivní opatření pro reálný růst je konečně potřeba implementovat do praxe. To říká skoro každý, ale vůbec nikdo to nedělá a vlastně ani nemáme zatím žádné základní iniciativy v tomto smyslu. Takže jaké jsou proto důvody, jaké mohou být motory růstu? My bychom samozřejmě vítali, aby eh, země s nadbytkem posílili svou poptávku, oni mají marži na to, aby to udělali a, a aby zvýšili produktivitu. Eh, tím, že tedy zvýší eh, platy, mzdy a vnitřní výdaje, aby jejich vnitřní trh podpořil zbytek hospodářství symetrickým způsobem, podobně jako se u deficitních zemí e, stlačuje vnitřní poptávka. E, také je důležité posunout se směrem od toho univerzálního přístupu stejného pro všechny vzhledem ke konkrétnostem jednotlivých zemí. Ty konkrétnosti jsou stále důležitější, jak vidíme z doporučení pro členské státy. Různé ekonomiky se musí přizpůsobovat různě a mají různé vnitřní hospodářské modely. A zároveň je potřeba zdůraznit silnou interdependenci mezi několika ekonomikami v Evropě, zejména v rámci eurozóny, kde je nutno zdůraznit, že vzhledem k tomu, že se tyto státy připojily ke společné měně, už nemají ty běžné nástroje, jako je například směný kurz nebo národní rozpočet na stimulaci vlastního hospodářství. Vlastně už tyto mechanismy vůbec nemají. Je důležité pochopit, že když provedeme recesivní úsporná opatření v mnoha zemích, nebudeme už moci reagovat na ta eh, exportní očekávání, která máme v některých ekonomikách. Je také potřeba zohlednit všechny informace, které máme ze zprávy mechanismu včasného varování. Žádáme komisi, aby velmi detailně analyzovala asymetrické dopady podle jednotlivých ekonomik, homogenních horizontálních politik, zejména v eurozóně, ale i v celé EU. Měli bychom podle mého názoru, respektive žádáme komisi, aby pečlivě zhodnotila očekávání na straně růstu, tak jak byla představena, protože máme mnoho zkušeností s takovými to prognózami, tady s tím, že se ty prognózy pak v podstatě anulují, vytvoří to očekávání u investorů a u občanů v Evropě, která jsou pak nenaplněna. Takže je potřeba takovéto prognózy zpracovávat kvalitněji, tak, aby eh, mohla na trhu panovat reálná očekávání v tom smyslu, že to, co uděláme, způsobí, vyvolá ty výsledky, které od toho očekáváme. Je důležité posílit produktivitu, investice do vzdělávání, výzkumu a vývoje a efektivního využívání zdrojů. Nesmíme zapomínat ani na cíle EU 2020 a fakt, že tyto cíle se zatím nenaplňují tak, jak chceme. Takže pokud chceme růst i do budoucna, chceme být i nadále tím velmi významným mezinárodním aktérem, nesmíme zapomínat na růst, nesmíme zapomínat na investice do těchto e, růstotvorných složek z dlouhodobého hlediska. S politováním konstatujeme také, že Pakt pro růst a pracovní místa, který by měl být dalším významným motorem pro růst, zatím není implementován. A vyzýváme také, aby Evropská investiční banka byla aktivní zejména na poli projektových dluhopisů, tak abychom měli určité zdroje interního růstu. Potřebujeme také nové finanční pobídky na podporu členských států při implementaci strukturálních reform, které se jim doporučují. Čekáme tedy zatím na iniciativu, kterou komise už několikrát oznámila eh, jménem CCI, konkurenceschopnost a, eh, a eh, kompetitivnost a chceme, aby komise vzhledem ke globalizaci ekonomiky e, zhodnotila, co Evropská unie chce dělat v oblasti průmyslové a vnější obchodní politiky. Ne na základě protekcionismu, ale spíše na základě e, reciprocity, ale aspoň sdílení minimálních standardů při přístupu, při přístupu na třetí trhy. To také potřebujeme, abychom mohli růst. Potřebujeme samozřejmě také společné podmínky v sociohospodářských aspektech. Chceme, aby komise podnikla ex ante hodnocení sociálních dopadů doporučených reform a žádáme komisi, aby dokončila eh, monetární a hospodářskou unii v sociálním pilíři na základě toho, co parlament odsouhlasil ve zprávě Marian Tyson. Vzhledem k tomu, že ty běžné automatické stabilizátory jsou v členských státech, zejména v těch potřebnějších členských státech, blokovány, žádáme také, abychom zavedli nějaký sociální scoreboard, sociální žebříček, který máme podobně u makroekonomických nerovnovážných procedur. Je také jasné, že je potřeba aktualizovat eh, informace podle situace, například v tom smyslu, že skupina, kterou eh, komise slíbila parlamentu, již byla vytvořena. Eh, ta má analyzovat modality, na základě kterých bychom mohli vypracovat nějaký systém společného řízení státních dluhů. Protože v současnosti mají členské státy daleko vyšší úrovně národních dluhů které se velice těžko spravují, zejména na krátko, v krátkodobém horizontu. Takže je potřeba tuto věc začít vnímat evropsky, začít ji vnímat globálně. Jak se zbavit tedy toho eurodluhu? Chceme také znovu zahájit financování reálné ekonomiky a zejména malých a středně velkých podniků, to je naprosto zásadní. A tím pádem potřebujeme dokončenou bankovní unii, včetně jednotného mechanismu pro likvidaci ústavu, ehm, jednotný evropský úřad, jednotný evropský fond, na to stále čekáme ehm, má se to odehrát 10. tak uvidíme, co se zítra stane. Dále potřebujeme systém pro záruku vkladů, Eh, teď tady máme určitě takové zlepšení, že se tento systém, eh, že se legislativa v, této, v tomto ohledu zmrazila a potom také potřebujeme dořešit směrnici BRRD, tak abychom obnovili důvěru v eh, ekonomiku a abychom zrekonstruovali vnitřní trh. Chceme také aktivitu v oblasti boje proti únikům na daních a daňovým podvodům. A Chceme také zlepšení demokratické zodpovědnosti trojek. Chceme větší zapojení parlamentu i v jiných aspektech, zejména v těch nejdůležitějších pro další rozvoj a stabilizaci eurozóny, eh, které se zatím dostávají jaksi do jakéhosi mezivládního rámce. Není to tedy nic moc nového, eh, jsou to všechno věci, které zde už zazněly. Je to spíše taková sada otázek, které už parlament chce řešit velmi dlouho a které se zatím stále neřeší. Myslím si, že teď je pravá chvíle tuto agendu skutečně nakopnout, abych tak řekla, a posunout se od slov k akcím, protože situace se, v, se nezlepšuje, právě naopak. A jsem přesvědčena, že tím, že se pokusíme vytvořit takovýto široký návrh, můžeme dosáhnout společné a velmi silné pozice ze strany parlamentu v těchto velmi obtížných dobách pro fungování eurozóny. Děkuji vám za slovo. Děkuji a nyní se obracím na stínové zpravodaje. Prvním je pan Goze. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Ferreiro za přípravu druhé zprávy o semestru. Řekl bych, že, že my zde stále eh, přemýláme o stejných slovech. Voláme po růstu, po konci úspor, po obnově veřejných financí. Stále se modlíme a naproti se nic neděje. Naproti se nic neděje, protože je vidět, že eh, slovo může přinést řešení našich eh, problémů a to se prostě nestane lžeme spolupčanům a pravidelně opakujeme, že krize je za námi, že všechno bude lepší. Je, není to pravda, vidíme to. Vidíme to i u zemí, které se snažily. Portugalsko, prostě to nefunguje. Mluvil jsem s panem Dragim, ptal jsem, ptal jsem se na Portugalsko a dostalo se mi, nedostalo se mi žádné odpovědi a ECB je součástí trojky, takže asi cítí odpovědnost za to, co se děje. Naproti tomu, když jde o zákony, tak je umíme připravovat, zablokovat v radě a hovoříme o EU 2020. Brzy bude rok 2014, jsme v polovině cesty. Kde, kde se plní cíle e- Evropa 2020? A když některé země hovoří o ekonomické zprávě, stejné země spochybňují rozhodnutí na evropské úrovni po potvrzení radou, takže by měly být konzistentní. Neustále se nám opakuje, že třeba strukturálních reform. Každý předstírá, že provede strukturální reformy a vysvětluje občanům, jako ve Francii, že dojde k reformě důchodu a nebude to bolet. Pokud to nebude bolet, tak proč se to nestalo už před, před lety? Ve skutečnosti to bude bolet, protože dnes je to jednoduché. Jako rodina, která žije nad poměry, tak musíme se snažit o návrat ke stabilitě. A to znamená, že je třeba, abychom byli opatrní v oblasti veřejných výdajů, dbát na jejich efektivitu, ale také třeba poskytnout těm, kteří přinášejí růst, to je podnikům, vytvořit takový rámec, který umožní se s důvěrou rozvíjet. Jak nalézt důvěru v systémech, které se mění jednou za půl roku? a kde neustále probíhají změny. Když se pustíte do podnikání, tak chcete vědět, alespoň přibližně, jak to bude pokračovat v následujících pěti letech. A dnes nescházejí nápady, ale schází aktivita, protože růst se vrátí, pokud bude probíhat určitá aktivita, ne nějakou oklikou. Ano, ty nejbohatší by měl vydávat více, ale podívejme se na Francii, kterou znám lépe než ostatní když na začátku školního roku dostanou eh, rodiče prostředky, hned dojde eh, k nárůstu prodeje televizorů. A ty televizory nejsou vyráběny v Evropě, takže pokud eh, se snažíme poskytnout prostředky, tak náš růst od té doby, co to děláme, by měl být exponenciální. Zatím to vůbec nefunguje. Takže dnes očekáme od těch, kteří přestírají, že řídí, že budou podnikat odvážné kroky. My bychom to měli dělat také. Já e, skromně říkám, že bychom měli působit v oblasti sociálních jistot, fiskálních jistot a právní jistoty. Já jsem se zeptal pana Dragiho, jak e, sociální znevýhodění v systémových rizicích. Tam se mi taky nedostalo opravdové odpovědi. Ano, můžeme být nalevo nebo napravo, ale měli bychom být citliví vůči těm, kteří už skoro nic nemají nebo nemají vůbec nic, ale stále znějí slova, spouštíme ohromné operace, staráme se o to, co říkají američané a vytváříme obrovské dohody a jinak se neděje nic. Věřím, že tento semestr přinese určité výhody a já si vážím toho, že komise poskytla konkrétnější doporučení. My jsme o to žádali. A na druhé straně se říká, ano, komise zachází příliš daleko, když je to moc konkrétní. Komise navrhuje a rada potvrzuje. A měli bychom si uvědomit, že pokud eh, se nevrátí hospodářská aktivita, a ne jenom výmysly ekonomů, kteří se neustále omlouvají za své špatné předpovědi, včetně MFF, Myslíte si, že to vytváří důvěru, když jeden z hlavních členů trojky říká, no my jsme se prostě spletli, my jsme, my jsme to spočítali a spočítali jsme to špatně. Co by řekl pacient, kdyby mu chirurg řekl, víte, já jsem to operoval desetkrát, osmkrát se mi to povedlo, tak věřím, že u vás to také dobře dopadne. Taková je dnešní situace a pokud úvahy o semestru dospějí k něčemu konkrétnějšímu, tak bychom byli rádi, a obávám se, že tomu tak nebude. Okay. Dobrá, děkuji, pane Goze. Nevidím, že by se někdo hlásil ze socialistů. A promiňte, paní zpravodajka je za socialisty a demokraty. Eh, liberálové, je zde někdo? Proto nyní uděluji slovo panu Lambertovi. Skoro se mi chce mluvit francouzsky, jean -Paul, ale je to kvůli tobě, je to pro tebe. Já s tebou dost souhlasím. Je, a je třeba se podívat na to, jak se vrátit eh, k dynamickému hospodářství. A věřím, že se mnou budeš souhlasit eh, v tom, že pokud přiškrtíme ve společnosti abych to zjednodušil, ty nejmenší, tak to není nejlepší způsob, jak postupovat. Až hovořím o přiškrcení, tak hovořím o malých podnicích, o těch eh, nejmenších spotřebitelích. Ano, mohli bychom mít konkrétně říci, ano, podívejte se, pokud chceme nastartovat eh, ekonomickou dynamiku, tak je třeba hluboké fiskální reformy, kde vyžadujeme společné kroky, protože opět, pokud se budeme držet pouze fiskální soutěže, tak zaplatí malí a ti velcí uniknout. A pokud má dojít k progresivitě daní pro fyzické i právnické osoby, tak to vyžaduje integraci či harmonizaci daní. To je taková eh, vsuvka. Když jsem tě poslouchal, takže tady bychom měli být konkrétní. Já sdílím celou řadu věcí, které eh, zpravodajka eh, řekla upozorním jenom na některé věci, které bychom my chtěli posílit eh, u semestru. My sledujeme, a to je nové pro Evropskou unii, dochází ke zlepšení semestru po semestru kvality odváděné práce. Přešli jsme od prvního semestru, což bylo eh, to dělala čistě DG ECFIN, nyní je to kolegiálnější postup v rámci komise, i když cítíme, že někteří bratři jsou si rovnější. DG EKFIN má mnohem větší váhu než DG zaměstnanost a Envy a energetika a další, takže se e, vracíme k tomu, že bychom si přáli, aby všichni si byli více rovní. A také bychom uvítali větší harmonizaci metodiky. Tady e, cítíme, že vlastně existují týmy pro jednotlivé země v komisi, kteří pracují podle poměrně odlišných norem a nedíváme se na výdaje v oblasti výzkumu a vývoje. Máme tu titul, tedy cíl 3% v rámci strategie 2020, aby naše hospodářství bylo zase konkurenceschopné. A dobře vidíme, že tento úhel pohledu je posuzován mnohem eh, důrazněji v některých specifických doporučeních pro jednotlivé země a mnohem méně jinde. A paradoxálně to nejsou ty nejhorší žáci ve třídě, kteří dostávají nejtvrdší doporučení. Takže to asi nevypadá moc konzistentně. My potřebujeme metodiku, která bude současně důraznější, přísnější v jednotlivých oblastech a pro jednotlivé země, abychom ten proces eh, zkvalitnili. A legislativní návrh, který je na obzoru, pokud o koordinace ex ante ekonomické politiky je příležitostí, abychom v rámci této, tohoto postupu sjednotili metodické normy. Já nevím, jestli tu někdo je za komisi. Věřím, že tomu tak je a že o, příteli Oli Renovi se dos, donese tato informace. Čekáme na návrhy v těchto věcech. Očekáváme eh, zkoumání kvality eh, veřejných výdajů, tedy jak postupovat jemněji v oblasti analýzy veřejných výdajů, pokud je o investice do budoucnosti. A rozlišit tedy investice do budoucnosti a provozní investice. Dostali jsme dopis Oliho Rena na toto téma, ale je to skutečně poměrně povrchní a mělo by to být mnohem hlouběji založeno. Další věc, kde také čekáme, to je sdělení o sociálním rozměru ekonomické měnové unie. V Sixpacku máme postupy pro ekonomickou nerovnováhu a sociální ukazatele by mohly e, představovat závažné faktory nerovnováhy, které ohrožují e, ekonomické zdraví státu i měnové a hospodářské unie. A proto si myslíme, že je zásadní mít v v tom přehledu také sociální ukazatele, které jsou důvěryhodné, měřitelné, které umožní sledování situace. Pokud si přejeme ekonomickou dynamiku, tak to nebude z 25, 26, 27 28 chudých v Evropě. To se nám nepodaří, ale tak to je. Každý rok přibývá 1 populace pod Prahem chudoby nebo sociální exkluze. A opět, Můžeme mít za to, že je to etický problém a já si myslím, že pokud bereme vážně Všeobecnou deklaraci o lidských právech, která připomíná, že jsme se narodili všichni rovni v právech a důstojnosti. Z ekonomického pohledu je to nesmysl pracovat s tím, že e, čtvrtina populace je zaměřena pouze na vlastní přežití a můžeme odhlédnout od etiky, ale je to prostě hloupé. Neutralizujeme významnou část produktivních sil. Ti, kteří to mají rádi, na to, to uslyší. A potom to nás vlastně dovede k otázce fiskální a budeme se na to dívat tady trochu jinak. Další významný bod, pokud chceme zajistit odolnost naší ekonomiky, je třeba se podívat na produktivitu práce. My jsme to vždy říkali, je zajímavé se zabývat produktivitou kapitálu a produktivitou zdrojů. Když se podíváme na odměňování kapitálu, když se podíváme na cenu, kterou platíme za energii a zdroje, tak vidíme, že tu prostor pro velkou snahu v oblasti energetické účinnosti a efektivity zdrojů. Takže je třeba, aby byli akcionáři uvedeni na pravou míru. Nedochází k reformě, Jean-Paul říká si, že nedochá, nemůže dojít k bezbolestné reformě eh, důchodu. A důchodci by se měli naučit žít ve světě, kde peníze nepadají z nebe. A o to tady jde. Ale současně to platí pro akcionáře. Ano, návratnost 8, 10, 15, 20 to prostě v, v tržní ekonomice neexistuje. A je třeba se naučit žít s touto realitou. A já připomínám, že to je pouze koncept eh, sociální spravedlnosti, ale také e, ekonomické efektivity. Faktor konkurenceschopnosti eh, Číny je, že tam kapitál vlastně není odměňován. Tam je to až eh, zvrácené, ale u nás je kapitál mnohem více odměňován oproti výnosům, které jsou přípustné a důstojné v tržní ekonomice. Takže pokud chceme mobilizovat dostatek prostředků pro investice, tak to jsou prostředky, které nejdou vlastně formou renty. Renta je neslučitelná s tržní ekonomikou a já jsem zastáncem tržní ekonomiky. A tady se připojím eh, k Elize, pokud jde o demokratickou kontrolu eh, trojky a MMF a tady se připojí k Jean-Paulu. Jean-Paulovi, ano, lidé říkají, ano, ano, potřebujeme více politické integrace, ekonomické integrace a když přijdou konkrétní doporučení, říkají, ne, tak to nechceme. Nemůžeme mít všechno. A jediný prostředek, jediný předpoklad pro to, aby občan v Belgii nebo jinde souhlasil s rozhodnutími hospodářské politiky, je, že tato rozhodnutí musí mít kvalitu demokratické legitimity minimálně tak velké, když přijdou z Paříže nebo z Bruselu. A moje odpověď teď je na to, že dnes pracujeme s, se semestrem, jehož demokratická legitimita je nedostatečná. To neznamená, že bychom měli přestat s tím semestrem, ale potřebujeme ekonomickou integraci, ale musíme jí dát stejnou demokratickou legitimitu jako tu, kterou máme v členských státech. A mimochodem chci říci, že neříkám, že vše, co se děje v členských státech, je strašně demokratické legitimní a v Bruselu vůbec ne. Ta demokracie nedokonalá v Paříži i tady. Ale měli bychom zlepšit kvalitu demokracie v členských státech i zde a posílit demokratickou legitimitu rozhodování. A už to je všechno. Thank you. Now... Děkuji. A nyní dávám slovo panu Eppingovi a prosím vás, abyste dodržel pětiminutový časový limit. Naprosto se o to pokusím, pane předsedo. Určitě nebudu napodobovat svého předchůdce. A budu také mluvit poněkud pomalej, aby to bylo snažší pro tlumočníky. Paní Ferreira a já jsme se v podstatě nikdy neshodli na mnoha věcech a lituji, že to tež platí o této zprávě. Byť ji chci poděkovat za velmi vášnivou nebo zanícenou práci zpravodajky. Je zde několik věcí, s nimiž vůbec nemohu souhlasit a které bych chtěl změnit. Například zpráva vyzývá k naléhavý, naléhavé implementaci eh, nástroje CCI, konvergence a tak dále na základě komunitární metody. Jde o fiskální kapacitu EMU, což by mělo vést k tomu, aby se Evropská unie stala transferovou ekonomikou. Eh, místo, abychom se poučili z chyb některých zemí s transferovou ekonomikou, se nyní plánuje tyto chyby kopírovat na evropské úrovni. Za druhé, Spravodajka opakovaně požaduje uzavření eh, jednání o eh, daně, daní z finančních transakcí a chce, aby to bylo také eh, zahrnuto do agendy EU. Já jsem vždy byl ehm, protivníkem daně z finančních transakcí a stoupencem spíše daňové ehm, konkurence. A dále spíš bych se přimlouval za vytvoření sociálního pilíře než eh, sociálního scoreboardu. A komise by se měla ptát, jak na to. A nesmíme také zapomínat na to, že přebytkové země musí podpořit domácí poptávku navyšováním mest. Když se budeme ubírat eh, tímto eh, směrem, tak se dostaneme do situace, kde budeme jako Německo trestání za to, že jsme eh, příliš vlastně konkurenceschopní a tím pádem obrátíme svět vlastně z nohou na hlavu. Děkuji a nyní dávám eh, slovo panu Gigoldovi pět minut. Já bych eh, eh, rád učinil pouze několik krátkých poznámek v Němčině i pro Johna Paula. My zelení se nyní řídíme pouze, pouze podle Johna Gozese. To, co mě eh, mimořádně zlobí na tomto postupu k evropském semestru, je jedna věc. Musíme rozlišovat eh, mezi eh, směrováním hospodářské politiky, tedy jaké reformy jsou nutné v členských zemích. Někteří chtějí tvrdou linii, daňová konkurence, soutěž regulací a samozřejmě odmítání sociálního tržního hospodářství což představuje určitý eh, řád. Eh, určit, eh, mírnější varianta se projevuje u liberálů a u socialistů. Je to pak tak, že si také přejí růst a vyrovnání hospodářských politik. Tady jsme si blízcí. Pokud jde o růst, přijde na to, jaký růst, ale jinak jsou tady určité rozdíly. O tom se samozřejmě můžeme přijít a podstata doporučení komise eh, je bohužel jednostranná, protože kompromis, který byl eh, učiněn z dobrého důvodu, tedy strategie 2020, eh, která usiluje o ekologické, ekonomické, sociální cíle. Tady je komise EU vždy eh, na jedno oko. Eh, členové eh, v parlamentu to spočítali a je zjevné, že pro cíl obnovitelných zdrojů energie máme tady jednu supervelmoc, a sice Maltu a Estonsko a mm, ti obdrželi doporučení jiné země, které se málo starají o zdroje, obnovit, o obnovitelné zdroje, neobdrželi vůbec žádná doporučení. To se tak projevuje projevuje eh, v různých oblastech. Eh, v oblasti potírání chudoby máme mnohem méně doporučení než v oblasti nezaměstnosti a tak dále. Ty země, které způsobují největší problémy, eh, neobdrží nejvíc doporučení. Nakonec si eh, někteří eh, lidé, se někteří lidé pokusili vnést do věci koherentnost, ale nic víc. To je tedy určitá obsahová jednostrannost. Druhá věc je metodika. Tady musíme od eh, komise EU žádat, aby pro všechny země nebo na všechny země uplatňovala stejná kritéria, aby zjistila, do jaké míry odpovídají evropské hospodářské politiky. A podle toho musí postupovat a nikoli podle preferencí jednotlivých zemí a aktérů. Tato koherence byla opakovaně požadována i Evropským parlamentem. A co mě zlobí úplně nejvíc, je něco jiného. Totiž plnění toho, co bylo dohodnuto, i když obsahově nejsme zajedno. jedno Eh, musíme přece eh, požadovat, aby Evropská komise zprůhlednila, která doporučení byla splněna a která nikoli. I to naši spolupracovníci spočítali. Ze 140 doporučení eh, bylo u 17 učiněno výrazných pokroků. To znamená, že ani 15 doporučení nebylo provedeno, naplněno. Zbytek je pak různě interpretován blokován, zamlžován a tak dále. Není tady vůbec jasno o tom, která země kolik těch doporučení splnila. Neexistuje ani žádná přehledná tabulka o tom, která země obdržela kolik doporučení a kolik z nich splnila. Jinými slovy, Evropská komise se neodvažuje plnit svou povinnost a sice eh, zajistit transparentnost o tom, kdo vlastně eh, ty doporuč, ta doporučená opatření splnila a ne. My jsme uh, na to již v parlamentu poukazovali několikrát a e, asi mm, e, nic e, nepomůže. Asi musíme radě říci přímo do očí, že doporučení, která Eh, sama definovala, nikdo neplní. Přitom eh, politika koherence je tak důležitá, že eh, se plnit musí. A rád bych byl, kdyby pan předseda nám dal, respektive předseda udělil slovo ještě jednou komisi, aby nám vysvětlila, proč nevyžaduje plnění těchto doporučení, například i z uplynulého semestru. Rád bych to věděl a sice nyní a zde. Děkuji, říká předseda. Zdá se, že se už nikdo z členů výboru o slovo nehlásí. Máme zde komisi. Prosím, prosím o stručnost. Budu velmi stručný, děkuji. Pokud jde o problematiku implementace stávajících eh, požadavků eh, na jednotlivé země, tak bych obrátil pozornost eh, členů na posouzení, které jsme provedli v komisi. Tady skutečně sdílíme zneklidnění z nedostatečného plnění v řadě oblastí. Víme, že v určitých oblastech došlo k pozoruhodnému pokroku, v jiných, ale jak pan Gigolk žíta je skutečně zklamáním. Nicméně věříme, že posouzení implementace eh, založené pouze na srovnávání eh, eh, míry implementace v uplynulých 12 měsících oproti celkovému počtu doporučení by ovšem eh, podceňoval eh, určité úsilí, které bylo vynaloženo. My tedy sdílíme ten základní, tu základní starost, ale bereme na vědomí, že všechny, téměř všechny členské státy učinili v téměř všech oblastech kroky správným směrem na základě doporučení a politického poradenství útvaru eh, komise. Bytě sdílíme názor, že to je ještě nedostačující, věříme, že dopady eh, semestru byly pozitivní i nad eh, rámec eh, toho celkového počtu splněných doporučení. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Musím říci zcela nepokrytě, nejsem spokojen s vaší otázkou. Byl jsem velmi odpovědí, byl jsem velmi konkrétní. Když se podíváte na jednotlivé zprávy o zemích, které jste zveřejnili, v některých zprávách hovoříte o e, například e, značně splněno. V, jiném, eh, v jiné zprávě říkáte určitý eh, pokrok, jistý pokrok a tak dále. Když eh, porovnáte tuto terminologii napříč všemi zprávami o zemích, tak vždy užíváte jiná slova, jiné výrazy na popis toho, jak země naplňují doporučení. To znamená, že mm, není možné, vy sami znemožňujete porovnání těchto zemí. Neexistuje tady konzistence v metodologii hodnocení pokroku eh, a plnění eh, ze strany jednotlivých zemí. A navíc neexistuje žádná tabulka, kde byste eh, viděli, E, také přehledně, co která země učinila a jak si vede. Ani neexistuje tabulka, která by srovnávala doporučení loňského roku s plněním doporučení letošního roku, abyste to například novinářům usnadnili, aby pochopili, co se děje a veřejnosti pomohli e, chápat, co se děje a tedy voličům. E, musíme mít takovéto kritické hodnocení a pokud se neodvažujete porovnat to, co jste doporučovali loni, co bylo rozhodnuto radou a e, co, čeho pak skutečně bylo dosaženo, a sice jednoduchým přehledným způsobem, pak si neplníte svoje povinnosti a v tomto nejste konkrétní. Dobrá, děkuji. A nyní se vrátím k paní Ferejeře. Máte 10 minut do konce naší schůze na odpověď. Muito obrigada. Eu acho que não. Děkuji. Deset minut asi nebudu potřebovat. Ano, dovolím si zareagovat na vystoupení kolegům. Chci poděkovat za návrhy a zejména chci poděkovat za zlepšení, která bez pochyby přinesou této zprávě. Pokud jde o vystoupení pana Gozese, musím říci, že naprosto souhlasím s jeho výkladem. To je věc, kterou parlament dělá, parlament vždy žádá určité věci, ale svět běží jako by nic. A myslím si, celá upřímně, kdybychom měli širší konsenzus u některých doporučení, Měli bychom eh, přejít k intenzivnější fázi, aby ty iniciativy byly skutečně konkretizovány. Protože občané jsou zoufalí v některých zemích. Skutečně nerozumí tomu, kdo vede tu velkou loď, kterou je Evropská unie. A děkuji za dotaz na Mario Draghiho, jak vykládá situaci v Portugalsku. Ne, protože to je moje země, ale prostě proto, že to je země, která až na samou mes respektovala doporučení trojky. A nefunguje to. Ministr odchází a nikdo v trojce neprovádí hodnocení A skutečně neexistuje analýzy, proč se to nepodařilo, proč to nezafungovalo. To je minimum. A ty konference evropských představitelů jsou spochybněny. A já žádám analýzu, po kterou žádal Gigold. Gigold si přeje, abychom provedli analýzu doporučení. Já naprosto souhlasím a myslím si, že třeba vidět, do jaké míry ta doporučení byla eh, respektována. Ale potřebujeme ještě další analýzu týkající se kvality doporučení. Proč země, která se drží slepě doporučení, eh, dospěje k vážnější situaci, než kdyby se těch doporučení nedržela. A to vyžaduje analýzu dohloubky. Musíme věci stabilizovat a pokud to lze revidovat jednotlivé fáze. A nedivím se, že pan Epping zmínil řadu problémů, které dobře znám. Je proti CSI, proti FTP, proti sociálnímu pilíři a proti tomu, že platy jsou v souladu s produktivitou a když dochází k navýšení a když dochází ke snížení produktivity, tak už je to jinak. A těžko se to chápe. A parlament a komise musí předložit určité návrhy. Parlament se již vyjádřil k daně z finančních eh, transakcí a u CCI, tak čekáme na to, až přijde ten návrh. Dobře rozumím jeho postoji, ale určitě to tady není většinový postoj. Pokud jde o to, co říkal Filip Lambert, ano, souhlasím s řadou jeho myšlenek a věřím, že se podaří dospět v této věci ke koncenzu. Také si myslím, že existuje konvergence týkající se obecného postupu. Nebudu hovořit déle a zcela upřímně myslím, že bychom měli přejít od slov k činům, je třeba konkretizovat pořád jednání a je třeba vyvinout větší tlak ze strany parlamentu, abychom zareagovali na obavy občanů, které, kteří si zoufají kvůli nedostatku orientace v, na, v pořadu jednání evropských institucí. Uh, Děkuji vám, paní Ferrera. Bohužel Jelikož je tato zpráva tak naléhavá, tak eh, uzávěrka pro pozměňovací návrhy bude 17. července. Já vám děkuji a uzavírám eh, tuto dopolední část schůze s tím, že se opět vrátíme v 15 hodin.